počkat na pana Perila? Takže ještě chviličku. started. Vamos a comenzar la, la sesión. Dobrý den, my nyní zahájíme naše zasedání. Za prvé schválíme náš pořad jednání. Nebyl zde žádný návrh na změnu našeho pořadu jednání, takže pokud nikdo nic nyní nenamítá, Pořad jednání je přijatý a můžeme se zabývat prvním bodem, který pojednává o evropském ochranném příkazu. Máme společné zasedání výborů LIBE a FEM. Svoboda a rovnoprávnost žen v záležitosti této iniciativy Rady. Konkrétně 12 členských států přijalo iniciativu směrnice týkající se Evropského ochranného příkazu. Výchozím bodem pro nás bude to, že ochrana obětí je prioritou evropské trestní politiky všech členských států Evropské unie. Cílem této iniciativy je aktivovat vhodné příslušné mechanismy, aby byly chráněny osoby, oběti násilí páchaného na ženách, a oběti jakéhokoliv pokusu o napadení jeho života, svobod v jakémkoliv členském státě Evropské unie. Ochrana obětí je absolutní priorita. Pro Evropskou unii oblasti svobod, spravedlnosti a bezpečnosti. O tom je také stokholmský program a o tom pojednává také definice akčního plánu, který nebo pomocí kterého bude prováděn stokholmský program. Pokud jde o návrh této směrnice, Pomocí tohoto návrhu chceme stanovit opatření na ochranu, které může být uplatněno jednak ve členském státě, ve kterém je ustanoven tento ochranný prvek, ale i v jakémkoliv jiném členském státě, ve kterém oběť násilí páchaného na ženách pobývá. Politický cíl iniciativy to je cíl, na kterém se shodly instituce a samozřejmě také všechny členské státy Unie. Avšak byla zde určitá znepokojení a také právní pochybnosti týkající se samotného základu. Zvláště to platí pro pochybnosti týkající se jeho právního základu a zpochybnění tohoto právního základu, které učinila Evropská komise, konkrétně komisařka pro základní práva a spravedlnost, místo předsedkyně komise Vivian Redingová. V důsledku nesnadného skloubení těchto právních stanovisek na jedné straně Evropské komise a na druhé straně Rady, schůze koordinátorů výboru LIBE a FAM se rozhodla vyžádat si stanovisko právní služby parlamentu. Toto stanovisko bylo vžádáno včas a požádalo se, aby bylo připraveno ještě před společným setkáním výboru Libe a FAM, které se má konat 22. června tohoto roku. Tehdy bychom měli hlasovat o pokynech. V souladu s pravidlem 51 jednacího řádu Evropského parlamentu toto zasedání, ve kterém spolu předsedá paní Eva Britt Svensson, předsedkyně výboru FAM a já, my si vyslechneme prezentaci právního stanoviska, které přednese ředitel tohoto útvaru, pan Encio Perillo. Dáme mu nyní slovo, aby nám vysvětlil své stanovisko. Pokud s tím paní Svensson, naše spolupředsedkyně, souhlasí, vyslechneme si nejprve pana Perila a poté dáme slovo zpravodajkám, které vypracovaly tento dokument za komisi Libe. Je to paní Ramiro Lobe, López za komisi, eh, za výbor FAM a paní Jiménez Beseril. Takže nejprve pan Peril. Mm, Děkuji, pane předsedo. A dobrý den přeji všem. Zdravím vážené poslance obou výborů. Vy víte, jaké jsou politické priority této důležité směrnice. Já doufám, že budu moci stručně pohovořit o podmínkách a právních pokynech, které musí splňovat schválení této směrnice. Jak jste správně řekl, Právní služba se zabývala článkem 81 odstavcem 1 písmenem D Lisabonské smlouvy, to je právní základ pro schválení směrnice o evropském ochranném příkazu, neboli OP. Takže 26. by měl být připraven právní názor, ale my jsme věci uspíšili z různých důvodů. Takže dnes dopoledne se budu snažit omezit na to, abych načrtl ty hlavní rysy právního stanoviska, které vám budeme chtít předložit písemně a bude to velice brzy. Já nemám žádný text eh, při, předem připravený svého vystoupení, takže já se omlouvám tlumočníkům, říká laskavě pan Perilo. Ale každopádně se budu zmiňovat o smlouvě ve svém vystoupení. Doufám, že to vám pomůže. Euh, vous l'avez dit, monsieur le président, est une mesure Evropský ochranný příkaz, pane předsedo, jak správně říkáte, to je novinka. Je to dokonce něco inovativního v rámci prostoru svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. Z tohoto důvodu otázky, které vzbuzuje toto inovativní opatření, jsou velice citlivé. A nikdo a tedy ani já nechci říct, že mám vždy ve všem pravdu, ale soustřeďme se na ty základní prvky. Aniž bych zacházel do technických podrobností této směrnice, Evropský ochranný příkaz je, jak říká již jméno tohoto opatření, je to ochranný prvek. Ochrana, která je poskytnuta osobě, která je vystavena riziku násilí. Nemusí to být nutně již oběť nějakého útoku, napadení či jiného trestného činu, ale hrozí jí riziko být napadena, sexuálně napadena nebo psychologicky napadena, může být šikanována a podobně. Je to ochranné, ochranné opatření pro osobu, která je vystavena riziku napadení od jiné osoby, která je považována za nebezpečnou z důvodu svého násilného agresivního chování. Zvláště se jedná o sexuální povahu jednání. Jedná se tedy o ochranné opatření pro osobu ohroženou nebezpečím pocházejícím od osoby, která ještě nebyla eh, trestně stíhána nebo odsouzena. Toto je důležité, abychom mohli e, zjistit, jakou povahu má Evropský ochranný příkaz z právního hlediska. Dalším cílem tohoto Evropského ochranného příkazu je to, že to má být opatření, které doprovází národní ochranný příkaz. To znamená, musíme mít základ, což bude národní ochranný příkaz, a k tomu ještě bude přidán tento evropský ochranný příkaz, který může vyhlásit stejný vnitrostátní orgán nebo který um, o kterým může být požádán i jiný vnitrostátní orgán. Jakým způsobem se postupuje? Prostřednictvím Evropského ochranného příkazu určitá osoba, například žena, která již je chráněna vnitrostátním ochranným příkazem ve svém členském státě, pokud tedy se tato žena rozhodne jít bydlet nebo pobývat v jiném členském státě dlouhodobě, je jedno, jak, e, na jak dlouho, může tedy požádat vnitrostátní orgán svého členského státu, který vydal tento příkaz, aby tento příkaz rozšířil, aby nevytvářel nic nového, aby pouze rozšířil působnost této původní ochrany na území státu, do kterého se tato osoba přestěhuje nebo kde bude chtít pobývat určitý, určitou dobu. Takže myšlenka tohoto stáleho ochranného příkazu je taková. Je to možnost, aby bylo možné rozšířit působnost eh, vnitrostátního ochranného příkazu, který již byl stanoven, již byl schválen. Stanoví se minimální pravidla pro ochranu, což je právní pojem. A to bude platit pro osobu, která způsobí takovou hrozbu a bude také původcem ochranného příkazu. Evropský ochranný příkaz, opakuji, je opatření na ochranu určité osoby. Nemusí to být nutně e, prostředek pro prevenci nebo předcházení určitému trestnému činu. V současné době existují dvě názorové školy nebo dva názorové proudy. Podle jednoho článek 81 spolupráce v trestních záležitostech, tak si myslí, že tento článek není tím správným právním základem. Proč? Protože Evropský ochranný příkaz může být schválen v rámci vnitrostátního právního řádu i mimo soudní řízení a přesahuje tedy rámec trestních eh, záležitostí, trestní otázky. Takže podle této názorové školy, pokud má být rozšířena působnost eh, Evropského ochranného příkazu, Evropský ochranný příkaz musí být omezen na, příkaz, na případy, ve kterých došlo k trestnému činu nebo k přestupku, za které byl pachatel odsouzen v trestním řízení. Právním základem by měla být jiná směrnice, možná založená na článku 81 smlouvy a jednalo by se ta, také o spolupráci, policejní spolupráci v občanských otázkách, protože říkají, že toto opatření nemůže Eh, mít jako základ zároveň trestní i občanské otázky. Takže jak to říkal pan předseda, názorový proud, který hájí nebo představuje komise, je eh, toho názoru, že musí nejprve dojít k trestnímu nebo k trestnímu činu nebo k přestupku, který je předmětem trestního řízení a musí být založen na jiném právním základě. Ale druhá názorová škola si myslí, že článek 82 odstavec 1 písmeno D je příslušný právní základ, který umožňuje trestní spolupráci. Protože Lisabonská smlouva není závislá na eh, trestních záležitostech každého členského státu. Takže podle toho, jak si vykládáme tuto otázku trestních záležitostí v Lisabonské smlouvě, to bude také právním základem pro vyhlášení Evropského ochranného příkazu, který bude založen i na eh, záležitostech občanského práva. písmenu D od eh, článku 82 můžeme také připojit písmeno A a tam je vzájemné uznávání rozsudku v trestním řízení. Takže byl by to článek 82D a 82A. To by byly vlastně společný právní základ. A zde se nacházejí prvky toho, čím se zabýváme dnes dopoledne. Právní služby parlamentu nezdílí názor toho prvního názorového proudu a spíše, spíše se přiklánějí k tomu druhému názorovému proudu. My si tedy myslíme, že současný návrh směrnice týkající se Evropského ochranného příkazu má svůj právní základ, který spočívá nejenom článku 82 písmeno D, to se již objevuje v tom návrhu a podporuje to také právní služba rady, ale také si myslíme, že to musí být založeno v článku 3 smlouvy o fungování Evropské unie. Vy všichni znáte eh, dobře znění článku 82, ale Každopádně vám chci připomenout, že v článku 3 smlouvy o Evropské unie tam se nabízí pro občany prostor eh, bez hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob v souvislosti s opatřeními na kontrolu vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví, ale je tam také předcházení zločinům nebo trestným činům a boj proti nim. Takže tento článek 3, což je něco nového, v Lisabonské smlouvě tak si myslíme, že poskytuje občanům ochranu prostřednictvím vhodných prostředků na předcházení trestné, trestné, trestných činů a také boj proti nim. K tomu se ještě vrátím, ale chtěl bych vysvětlit, proč nezdílíme názor té první skupiny a proč pouze částečně sdílíme názor toho druhého názorového proudu. My si myslíme, že ten první názorový proud je omezující, pokud to srovnáme s evropským ochranným příkazem, kde se je omezená možnost toho, aby evropský ochranný příkaz se vztahoval pouze na ty případy, kde existuje určitý trestný čin, který byl odsouzen. Vy jste ve svých příslušných výborech hovořili o cílech a pan předseda to připomněl. Cílem je chránit osoby před jakýmkoliv eh, ohrožením, rizikem. To znamená, omezit ochranný příkaz pouze na ty případy, kdy daná osoba se již stala obětí útoku, tak tím neusnadníme život pro tuto osobu, která se chce pohybovat eh, po celém evropském prostoru. Tento, tento názor takovým způsobem by nebyl v souladu s předcházením nebyl by v souladu s tím, že se musí předcházet určitému útoku a nejenom reagovat na to, co se již stalo. Článek 82d, tam se hovoří o vzájemném uznávání. Ale Evropský ochranný příkaz má za cíl být evropským prvkem A my se zde pouštíme do klasického režimu uznávání opatření, která jsou stanovena v určitém členském státu a které musí dodržovat jiný členský stát. Ve skutečnosti tento postup musí začít již dříve. Jde o to, že musí být vydan nebo stanoven určitý nástroj, který rozšiřuje působnost vnitrostátního ochranného příkazu. Musí to být zautomatizováno, zautomatizováno. proto e, právě existuje ten evropský ochranný příkaz, nebo má existovat. A nyní bych vám chtěl vysvětlit, proč si myslíme, že článek 82 písmeno D, ve kterém se hovoří o usnadnění spolupráce mezi soudci, proč je e, ještě nutné použít nejenom tedy tento článek, ale i článek 3 smlouvy o Evropské unii. My všichni víme, že Evropské společenství se postupně vyvíjelo a rozvíjelo také čtyři svobody. Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Na konci 60. let k tomu bylo přidáno to, co se tehdy nazývalo pátou svobodou, což je volný pohyb soudních rozsudků. Tehdy vznikla bruselská dohoda o vzájemném uznávání obchodních eh, rozsudků a rozsudků v občanských, občanském řízení prostřednictvím nařízení rady. V současné době nyní po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy máme šestou svobodu, což je svoboda pro občany, aby mohli volně požívat svobody a spravedlnosti. To stanovuje článek 3. Evropská unie vytváří pro své občany možnost volně se pohybovat po území Evropské unie a požívat tedy svobody a spravedlnosti. A jak je zde řečeno, musí zde být vhodné, vhodná opatření týkající se kontroly, ale musí také být předcházeno trestným činům a, a musí se proti ním bojovat. Z tohoto důvodu a z politických důvodů, které zmiňoval pan předseda, Evropská unie v rámci své povinnosti zaručit bezpečnost a svobodu se potýká s velmi znepokojovým jevem, což je sexuální násilí v rodinách, v domácnostech soukromém prostředí. Je to záležitost, se kterou se potýká celá Evropa. A Evropa tedy musí zaručit ochranu. A opakuji, že ochrana to není prostředek, eh, kterým by se předcházelo něčemu. Musíme zdůraznit nebezpečnou povahu určité osoby, abychom mohli chránit oběť. Pokud chceme zaručit, aby ochrana uh, ze které těží žena ve svém členském státě, může jí může být poskytnuta, tak musí dostat možnost mít tuto ochranu i v jiném členském státě, ve kterém tato osoba bude pobývat. To může být uskutečněno pomocí Evropského ochranného příkazu, který nemusí být uznáván, ale poté, co budou splněny stanovené podmínky, bude pouze vykonán v příslušném členském státě. Orgány a nezáleží na tom, jestli to budou správní nebo soudní, občanské nebo trestní. Tyto orgány musí uznávat zásadu, kterou zdůrazňuje Evropský soudní dvůr, což je vzájemná důvěra. Pokud soudní orgán v určitém členském státě vydal e, ochranné opatření, já jako an v jiném členském státě musím důvěřovat tomu, co udělali jiné orgány nebo co podniknou, co uskuteční v oblasti ochrany. Takže my si myslíme, že článek 81 odstavec 1 písmeno D a také článek 3 to je ten základ. A na závěr bych chtěl říci, že zde máme dva právní základy v dvou smlouvách. Proč? Protože článek 82.1d je v smlouvě o fungování a ten druhý článek je ve smlouvě o Evropské unii. Nyní po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy oba články tvoří společný základ, na kterém je založena Evropská unie. To, že zde existuje právní základ, který se objevuje v těchto dvou smlouvách, to není eh, nic, eh, to není žádná překážka pro směrnici. A to byl můj závěr. Velice děkuji za vaši pozornost. Grazie, signor Perillo. La ringraziamo. Děkujeme, pane Perillo. I think... Já se domnívám, že poté, co jsme slyšeli toto rozsáhlé a jasné vysvětlení právního stanoviska, je na čase, abychom si vyslechli naše spoluspravodaje, jak z výboru Líbe, tak z výboru FEM. Takže nejprve dávám slovo paní Andro, eh, Carmen Romero López z Líbe. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si velmi pozorně s velkým zájmem vyslechla právní stanovisko parlamentu. Tato iniciativa byla plná překážek ale nakonec jsme dosáhli toho, že dnes můžeme předložit tuto zprávu. Všechny překážky jsme tedy překonali. Já bych chtěl poděkovat sekretariátu parlamentu, všem zaměstnancům, asistentům, nás dvou zpravodajek této eh, zprávy. Je to také novinka, protože dva výbory se zapojily do vypracování daného návrhu. Je pravda, že právní stanovisko parlamentu reaguje na novou filozofii, která je založena na předcházení trestným činům a cílem toho je ochrana obětí. Proto je to záležitost, která je předběžná, je to předběžné ochranné opatření, které předchází vykonání rozsudků. Je to tedy něco nového. A ovlivnilo to tedy některé e, lidi v prvním čtení, kteří, které e, příliš rychle si udělali názor o této iniciativě. V roce 85 zde bylo stanovisko o obětech v trestním příkaze. Dále se pokračovalo v roce 2001 a v roce 2009 zde byla směrnice, ale hovoří se zde o statusu oběti a o systému odškodnění, ale nehovoří se o předcházení trestným činům. Kromě toho, a já bych to zde chtěla zdůraznit, Není zde pouze článek 3 Lisabonské smlouvy, jak dobře zdůraznila právní služba, ale kromě toho musíme použít i chartu základních práv, která doprovází Lisabonskou smlouvu a je to základní text pro naše hodnoty. A v první kapitole se říká, že mučení nebo týrání, trýznění, a také to, co může být považováno za násilí proti ženám, Často dochází k tomuto v rodině. Hovoří se zde o tom, že stát nebo veřejné orgány by neměly zneužívat své moci, že zde neexistuje soukromá, soukromé trestné činy, všechny jsou vlastně veřejné. Dnes zde v Evropském parlamentu to chceme zdůraznit a chceme to uskutečnit pomocí této iniciativy. Není to iniciativa dvou členských států nebo španělského předsednictví. Je to iniciativa tisícovek žen, které ji žádají a také dalších obětí, nejenom žen. Nevládní organizace WAVE nám poskytuje číslo 2500 žen v Evropě bylo zavražděno. My vlastně bychom se měli stydět, protože nevíme, o jakých číslech to vlastně mluvíme. V Evropě máme nyní zhruba 118 tisíc ochranných příkazů. Ročně máme zhruba 140 tisíc ochranných příkazů. Pokud bychom použili tyto, tato čísla, tak ve, v celé Evropě máme zhruba kolem 100 tisíc ochranných příkazů. Nemůžeme to zjednodušovat nemáme k dispozici přesné údaje, ale měli bychom se nad tím zamyslet. Argumenty některých říkají, že my tím vlastně chceme podpořit advokáty, že chceme zvýšit očkodnění pro oběti, že chceme vyvolat falešná očekávání, že vlastně tím nic nevyřešíme. Pravděpodobně to říkají ti, kteří o dané záležitosti nic nevědí, kteří nepochopili smysl textu, nepochopili tedy to, že bude účinný, je to v našich rukou. Je dobré udělat dopadovou studii, protože je dobré vědět, eh, kde jsou ty problémy, obtíže. Tato iniciativa to není pouze podpora různých eh, právních eh, výkladů, ale je to iniciativa, abychom mohli chránit oběti. Pokud zachráníme jednu jedinou oběť, tak už to stálo za to. Jakákoliv iniciativa, která vylepší to, o čem dnes hovoříme, tak musí počítat také s evropskou komplexností. Musí také počítat s tím, že naše právní tradice se různí, ale kvůli tomu ji nesmíme odsuzovat a nesmíme říkat dopředu, že nebude účinná, ale musíme dát k dispozici prostředky, aby účinná byla. A my proto vyzýváme komisi, aby v budoucnu uvažovala o svém stanovisku, které do dnešní doby zastává, aby uvažovala o tom, co udělat pro to, aby se naše názory více blížily. My v textu chceme znovu eh, mít některé body, které byly vyškrtnuty po lednu. A chceme zlepšit také situace obětí. Ale z našeho hlediska je také důležité zdůrazňovat předcházení, eh, obeznámení se s údaji proto jsme pracovali v tomto smyslu. Ale je to text, který nyní začíná být přeskoumáván různými zpravodaji, skupinami a všichni dělají vše proto, aby byl text vylepšen a aby splnil svůj cíl. Děkuji. Děkuji, paní Romero. My nyní doplníme naši prezentaci návrhu zprávy naší spoluspravodajkou, paní Jiménez Beseril z výboru FAM. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také právní službě parlamentu za tuto rychlost, protože jsem nevěděla, že již dnes nám předloží své závěry, ale jsem za to velmi vděčná, protože nám dobře vysvětlili základy pro tento příkaz a také sdílím názor právní služby, když se zde hovoří o ochraně, protože ochrana obětí to je nejdůležitější. Také jsem chtěla poděkovat paní Romero, zpravodajce této společné iniciativy a také sekretariátu LIBE, FAM a všem dalším osobám, které spolupracovali na vypracování této složité zprávy, protože my jsme dostali různé verze od rady. Rada neustále měnila původní text, museli jsme ho neustále přizpůsobovat. A toto vše v rekordním čase, protože jsme v červnu chtěli hlasovat o pokynech. Kromě toho, toto vše se odehrávalo na nepříliš dobré, dobrém podkladě, protože komise veřejně a také soukromně sdělila, také na našich pracovních schůzích, sdělila své pochybnosti o právním základě této iniciativy. Minulý týden v úterý se, sešla, eh, se sešli odborníci, kteří hovořili o největších problémech tohoto textu. A tam se právě objevily problémy související s ráz, různými právními základy různých zemí, protože právní řády, eh, ať už trestní, občanské a tak dále, v různých zemích jsou různé. Já se nechci pouštět do podrobností. Ráda bych, aby nás dnes komise a také rada informovali o tomto a vysvětlili nám více danou záležitost. Komise i rada se snaží nalézt řešení, aby mohli v praxi uskutečnit společný cíl, o který usilujeme, aby, abychom mohli chránit oběti. Parlament nyní má na starosti vylepšení této iniciativy, ale proto potřebujeme mít povědomí o skutečném stavu jaký je právní základ v zemích, které ji podporují a jaké také bude, eh, bude účinnost uplatnění této směrnice. Já doufám, že komise i rada nás co nejdříve informují o tomto, abychom mohli v budoucnu lépe pracovat na dané záležitosti my jsme se setkali s určitými obtížemi. My jsme nejprve pracovali s textem, který nám předložila rada. A moje pozměňovací návrhy se týkaly tohoto textu, protože definitivní text nebudeme mít dispozici do 4. června. Takže k tomu textu definitivnímu budeme ještě přidávat další pozměňovací návrhy. Jak řekla paní Romero, a já také opakuji, eh, nebylo snadné vypracovat tento text, ale já skutečně věřím této iniciativě, protože ochrana obětí je velice důležitá pro tento parlament a občas se na ženy velice zapomíná. Pokaždé, kdy to mohu udělat, tak já e, se o tom zmiňuji. Já vím, že tento příkaz bude platit zvláště pro ženy oběti e, násilí, které budou cestovat po Evropě, ale já si myslím, vážení poslanci, že bychom měli být ambicioznější pokud jde o ochranu obětí. A musíme také myslet na všechny ženy, které jsou obětmi násilných sňatků, ženské obřízky, eh, vraždy ze cti, eh, oběti terorismu, oběti organizovaného zločinu a tak dále. To se objevuje v pozměňovacím návrhu číslo 6. Já jsem také chtěla zdůraznit, Eh, ochranu důstojnosti obětí. Já bohužel velmi dobře znám svět obětí, jak jistě dobře víte, a já to opakuji, ETA zabila mého bratra a jeho ženu a já jsem s tím musela žít. A já vám zaručuji, že je jedno, jaký je postup, ale proč? Jedno, jaká je příčina, proč se z nich staly oběti, ale jejich důstojnost musí být chráněna a to je v návrhu 24. Také bych chtěla zdůraznit ochranu mladiství, které se mohou nacházet v epicentru rodinných konfliktů, které přesahují hranice. Je to návrh 40. Je také důležité jednat e, proti útočníkovi nebo možnému útočníkovi, ale musíme také postupovat proti skupinám, které e, mohou být nebezpečné. Je to číslo 47. Abychom zabránili tomu, že některé státy mohou neuznat příkaz, tak já jsem se snažila co nejvíce e, zúžit možnosti odmítnutí takového příkazu, protože jinak nevyřešíme problémy, které jsou z této vprávě. Neměli bychom sem přidávat eh, pravidla pro odmítnutí. Já eh, myslím zde na oběti, na to, aby měli právní jistotu a nemohou být vydány na pospa soudcům z různých zemí. Proto se napsalo, že v případě neuznání příkazu se musí informovat oběť. Ale tento bod, což je článek 9, je podle mě eh, rozporuplný, protože Pomocí tohoto příkazu by měl být usnadněn život obětí. Pokud má začít znovu řízení v zemi, do které oběť, eh, eh, ve které oběť se bude nacházet, tak vše začne znovu. Mělo by to být automatické. Moje pozměňovací návrhy i moje odůvodnění jsou zaměřena na to, aby oběť nemusela eh, začít znovu veškeré, veškeré utrpení nového eh, soudního procesu. Představte si, když je v cizí zemi a musí to vše zažívat znovu. Mělo by k tomu docházet pouze, když je něco špatně vypracováno. Také bychom se měli podívat na odstavec 2, článek 2. Také by mělo být vz... příkaz na vzdálení z domova nebo eh, Chceme také, aby zde oběti nemuseli nic hradit. A my bychom chtěli podpořit také různá uskupení, která podporují oběti, které by tak mohly těžit z evropského ochranného příkazu mimo svůj stát. Takže my chceme podpořit takové um, asociace, takové společnosti, což je návrh 9, které by pomáhaly obětem. Myslím si, že moje pozměňovací návrhy se týkají všech obětí. Já říkám všech obětí, protože když mluvíme o ochraně, mluvíme zde o chování, které možná ještě samo o sobě není uh, skutkovou podstatou trestného činu, ale může to být chování, které může ohrožovat a v budoucnu eh, ohrožovat život oběti. Je to pozměňovací návrh číslo 24. Ve vysvětlení důvodu lze vidět, že my jsme také eh, ještě pozměnili původní text rady. Myslím si, že je to velmi dobrý nástroj, že můžeme skutečně chránit oběti a musíme vyřešit problémy, které může představovat uplatnění takového příkazu. Říkají nám to různé asociace, jako britská společnost Justice, která si myslí, že tato in- iniciativa musí být ve shodě s komisí, nebo Evropská eh, asociace, která nechce, abyste byli diskriminovány oběti z různých zemí. Musíme pracovat všichni společně, musíme eh, zapomínat, zapomenout na to, odkud tady jsme, z jaké země, nesmí zde být rozdíly mezi tím, z jaké instituce pocházíme, ale musíme se snažit o to, aby oběti byly skutečně chráněny stejně ve všech 27 zemích, aby vše probíhalo rychle a účinně, aby oběti nemuseli podstoupit různé soudní bitvy, aby se podřídili různým eh, právním řádům různých zemí. Musíme pracovat odpovědně. Ale nesmíme postupovat zbrkle, abychom toho v budoucnu nelitovali. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří mi pomohli eh, při vypracování této směrnice. Já sama budu pracovat na tom, aby tedy byla zaručena ochrana obětí. Jak již zde bylo řečeno, stokholmský program je jedním z cílem tohoto volebního období. Doufejme, že budeme moci umístit oběť tam, kam patří, tedy do prostoru spravedlnosti a práva. Děkuji. Děkuji, paní Jiménez Beseril. Předtím, než eh, dám slovo členům komisí Libe a FAM, já navrhuji, abychom si vyslechli předsednictví a komisi. por favor, podemos hacerlo con brevedad, dado que estamos ante una reunión conjunta. Máme zde společné zasedání a určitě členové výboru mají další závazky zde v parlamentu dnes dopoledne, takže prosím stručně si vyslechneme e, předsednictví a komisi a poté dáme slovo vám, vážení poslanci a vážené poslankyně, takže prosím. Gracias, señor presidente, muchas gracias. Děkuji, pane předsedo, a paní předsedkyně z výboru FAM. Děkuji vám všem, že jste nám znovu poskytli příležitost nacházet se zde s vámi a moci hovořit o této iniciativě. Bylo zde dobře řešeno, že je to iniciativa 12 členských států. Není to pouze tedy iniciativa španělská, ale 12 členských států. Protože všichni podpořili tuto iniciativu mimořádným způsobem. Já si myslím, že protože podpora eh, těchto sponzorů těchto členských států byla mimořádná. Během diskusí jsme viděli, že zde byly další členské státy, které podpořily tento návrh a proto už nás není jen 12, už je nás mnohem více. A uvidíme, v radě 4. června, kolik nás přesně je. Je zapotřebí také poděkovat právní službě parlamentu za práci uskutečněnou ve prospěch této iniciativy. Je to něco nového, inovativního a všechno nové vzbuzuje nejprve obavy a nejistotu. Ale právní služba Evropského parlamentu, já si myslím, že díky své zprávě rozptýlilo všechny obavy a poskytlo nám také jistotu. Také to právní služba zvládla velice rychle, protože eh, si myslíme, že tato záležitost je velmi složitá a vydat pokyny pro tuto zprávu tak rychle, tak my si myslíme, že je to něco mimořádného a proto velice děkujeme právní službě parlamentu za tuto skvělou práci. My samozřejmě sdílíme vaše argumenty, pokud jde o právní základ. Není zde žádný nesoulad s radou a víme také, že naším společným cílem je ochrana, jak řekla dobře právní služba. Pokud jde o zprávu, já budu velmi stručný, pane předsedo. Cílem této společné zprávy, kterou představili zpravodajky z výboru Liby a z výboru FAM, tak k tomu může předsednictví říct dvě věci. Ta první je mimořádné a to druhé je plnící nadšením. Je to zpráva, která jde velmi správným směrem. Kromě toho má celou řadu prvků, které jsou inovativní, i když je těžké inovovat již inovativní návrh, hovoří se zde o statistikách, což je základní prvek. Bohužel v Evropské unii neexistují statistiky, statistická čísla, která bychom mohli srovnávat. Ale ve zprávě to stojí. Hovoří se zde o předcházení, hovoří se zde o informačních kampaních, což je dalším základním prvkem proto aby bylo dosaženo skutečné ochrany v Evropské unii. A třetí prvek, který bych chtěl zde zdůraznit, hovoří se zde o důstojnosti oběti. Protože oběť, to první, co žádá, to není očkodnění. Chce, aby se s ní jednalo důstojně, aby byla také respektována její, její důstojnost. A zde se o této koncepci hovoří. Již budu končit a na závěr chci říci tedy ještě jednou, že děkuji právní službě za práci, děkuji eh, oběma zpravodajkám za tuto mimořádnou práci, děkuji všemu týmu, asistentům, asistentkám, protože to již určitě byla eh, prná práce pro všechny, ale myslím si, že výsledek, který zde máme před sebou, tak je výsledek, který nás skutečně plní nadšením. Španělské předsednictví bude také pracovat na tomto tématu v čase, které mu zbývá a budoucí belgické předsednictví eh, bude také s vámi spolupracovat stejně jako nyní. Děkuji. Děkuji, pane Molinosi. My si také nyní vyslechneme komisi. Já žádám také zastupitele komise, aby byl stručný. Je to pan Altan, takže prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za zprávu a za stanovisko právní služby. Je zřejmé, že to budeme muset zvážit a těšíme se na jeho písemnou podobu. Od samého začátku komise dávala najevo podporu této iniciativy. A tak tomu zůstává i nadále. Komise si stanovila vysokou prioritu podpory práv obětí. A momentálně přeskoumáváme tyto otázky, provádíme hodnocení dopadů, tak abychom mohli zajistit, že tato práva a tyto potřeby zůstanou zachovány a že budou respektovány ve všech členských státech. V roce 2011 chceme něco předložit, bude to mít široký záběr a v rámci této analýzy chceme spolupracovat s parlamentem a s radou na tom, abychom nalezli řešení jakýchkoliv potíží. Již bylo zmíněno, že jsou tu některé důležité otázky, jako třeba potřeba eh, získávat informace, ošetřit také emocionální potřeby obětí. To všechno bude zpracováno v tom, co předložíme v blízké budoucnosti. Zaznělo také, že se konalo zasedání expertů minulý týden a my můžeme poskytnout informace o výsledcích tohoto zasedání těm, kdo o to budou mít zájem. Takže chci jen zopakovat, že toto má pro komisi vysokou prioritu a budeme hledat možnosti řešení, která jí odpovídají stanovenému právnímu základu. Děkuji vám. Děkuji, pane Altane. A nyní vyslechneme další poslance a poslankyně. Prosím vás, omezte se na určitý omezený eh, časový interval, aby dostal, dostalo slovo co nejvíc z nás, protože mnozí z nás mají ještě jiné záležitosti, kterým se musíme věnovat. Takže se skutečně na to soustřeďme. Nyní pan Kirchhoff. Děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že tato zpráva je významným milníkem. To je důležité v tomto parlamentu, protože se tím určují, vyznačují určité oblasti našeho zájmu. To je důležité si to takto označit, ale já chci teď stručně pohovořit jako právník a jako někdo, kdo má zkušenosti s právem rodinným a s otázkami domácího násilí. A chci vyjádřit své znepokojení jak nad právním základem, tak i z možných komplikací, které vyplývají z tohoto ochranného příkazu. Jsou tu různá dilemata, vyplývající z různorodých právních systémů v jednotlivých členských státech a povahy násilí, které eh, tam eh, přichází v úvahu, odlišností v eh, řešení občanského práva. A já se domnívám, abychom si uvědomili celkový smysl toho, že před vydáním takového příkazu musí dojít k nějakému obvinění. Jinak si myslím, že bychom k tomu, že by hrozilo, že k tomu zaujmeme jakýsi vágní postoj. A že by to bylo mlhavé a to by potom samozřejmě bylo na úkor celé věci. Já jsem se hodně díval na ty definice těch obětí. My jsme všichni potenciální oběti zločinu. A měli bychom to bylo by těžké to potom eh, aplikovat na přístup s nulovou tolerancí. Samozřejmě máme přístup nulové tolerance, pokud jde o násilí na ženách, ale přístup, který hází eh, všechny teoretické trestné činy do jednoho pytle. A na jedné straně, na straně druhé je vypracovat nějaký objektivní příkaz, to se mi zdá nemožné. Ano, jistě souhlasíme s některými otázkami, třeba pozměňovací návrh 10. Je nesmírně důležité, aby právní systémy jednotlivých členských států se mohly přizpůsobit tomu, co říká příkaz. Je důležité, aby ty hlavní obrysy nebyly rozmazány. Pozměňovací návrh 66 ten říká, že při uvalení vazby za podmínky, kdy ochrana byla udělena na bázi rozsudku, tak tady jde o to, že Evropská unie nemůže zasahovat do vazebních a nevazebních, do toho, jestli to bude vazební nebo nezavební, nevazební opatření. A musí skutečně být nějaký rozsudek. Ať už je to rozsudek trestní nebo občanskoprávní, A pokud to tímto směrem nejde, tak je to, tak je to chyba. Čili já si myslím, že je to dobrý milník, ale myslím si, že z hlediska právního základu to není odpovídající. A pokud budeme používat tento vágní a mlhavý jazyk, ať už ve vztahu, tak to uškodí jenom ať už ženám nebo kohokoliv, koho chceme chránit. Takže měli bychom eh, zajistit, aby vše co z tohoto parlamentu vzejde, bylo prakticky a právnicky eh, splnitelné v zájmu obětí. Děkuji. Paní Natalie Grisbeck, prosím. Děkuji, já se vyjádřím stručně, děkuji za slovo. Já chci samozřejmě také poděkovat zpravodajkám a jejich týmům za veškerý pokrok, kterého se podařilo dosáhnout v této komplikované a komplexní záležitosti. A sama za sebe chci říci, že jde o důležitou etapu, důležitý krok, který se tedy týká přijetí a zlepšení tohoto textu prostřednictvím pozměňovacích návrhů předtím, než přistoupíme k hlasování. Tato iniciativa je tedy skutečně něco, co si zaslouží blahopřání. Ale já jsem samozřejmě se zájmem vyslechla všechny zúčastněné strany, děkuji také právní službě za to, že velmi zevrubně upřesnila jednotlivé modality tohoto textu. Je tu problém právního základu, to je velice komplikované a komplexní. A jak všichni víme, právo není žádná exaktní věda. A ovšem je to věda, která, je, která vyžaduje velmi důkladnou interpretaci. Takže tady máme dvě novinky. Za prvé, ta mimořádná novinka, jak tady bylo řečeno, že se jedná o společnou práci dvou výborů, FAM a LIBE. A druhá novinka která se týká samotného obsahu a interpretace té bezpečnosti, ochrany obětí, kde se jedná o potenciální oběti, což je skutečně takřka revoluční z hlediska rozšíření působnosti. Ta myšlenka tedy tohoto rozšíření, ale když, pokud máme skutečně zajistit, aby tento text pokročil ve smyslu článku 3 smlouvy, tak je, jde tedy o to, co, co je samotná esence. To znamená, že ma, musíme mít možnost se pohybovat bezpečně a svobodně. A to je něco, co zde dál z hlediska komunitárního obsahu, než byla ta původní myšlenka, což byla prostě ochrana obětí. Nyní je to tedy daleko širší a je to eh, obrovská, je to vel, obrovsky ambiciozní. Na závěr chci říci, že tedy jistě ještě přijdeme s různými doplňky a vylepšeními s kolegy a kolegyněmi a pak praktické uplatňování tohoto textu nebude vždy snadné. Já myslím, že je takřka jisté, že to bude komplikované, ale já jsem přesvědčena, že tímto textem činíme velmi důležitý krok v, evropsk, v rozvoji evropské integrace ve smyslu Lisabonské smlouvy. Děkuji vám. Děkuji. Grazie, presidente. Eh, ci sarà il tempo. Děkuji, pane předsedo. My budeme mít ještě příležitost předložit eh, vhodné pozměňovací návrhy, aby tento text tím nejlepším způsobem reagoval na všechny potřeby a na všechna práva obětí. Každopádně bych chtěla poděkovat oběma zpravodajkám, protože zcela souhlasím s tím, co vyjádřili a také z prvky, které jsme slyšeli v dané diskuzi. Proto se nebudu hovo- eh, zde nebudu hovořit o detailech a také nechci opakovat vše, co zde bylo již řečeno. Já si ale myslím, že musím ale zdůraznit stanovisko právní služby, kterou, které nám laskavě poskytla. Myslíme si, že je to myšlenka velmi důležitá a skoro i revoluční a nepřeháním zde. Právní služba zde ale zdůraznila, že evropský ochranný příkaz by měl být nejenom ochranným opatřením, jakýmsi doplnkem, které, který by mohly uznávat eh, některé členské státy a jiné ne, Právní služba chtěla zdůraznit, že Evropský ochranný příkaz je právo na ochranu, to znamená, tvoří součást práv, které má osoba, které má oběť. Takovým způsobem bude mít eh, každá osoba a každá oběť ještě více práv. A právní služba také zdůrazňuje, že nestačí, aby se rozsudky uznávaly v právní rovině, ale také nám sdělilo, že referenční článek, což je článek 3 smlouvy, bude použit, ale také, že bude mít svůj význam Lisabonská smlouva. Vytvoří se tím prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, což my jsme přijali jako velké novinky, které máme díky vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Paní Weber. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěla poděkovat oběma zpravodajkám, ale také naší právní službě parlamentu, pana Perio, který byl velmi laskav a velmi jasně nám vše vysvětlil. Nyní je jasné, že zde máme dva pohledy, pohled komise a pohled rady právní služba parlamentu má, řekněme, pokročilejší názor, díky kterému tento evropský ochranný příkaz bude mít e, svou hodnotu a bude velmi důležitý pro oběti. Mám zde pár stručných otázek týkají se právních záležitostí, protože já si myslím, že právní základ je velmi důležitý. Vy jste zmínil článek tři smlouvy a hlavně jste zmínil tento prvek předcházení trestným činům a boje proti nim. Vy jste také hovořil o tom, že to není předcházení eh, určitému trestnému činu, ale je to eh, prvek pro ochranu určité osoby, takže jaký z těchto prvků tedy eh, jste zmiňoval přesně? Dále, co je právní povaha? Jaká je právní povaha ochranného příkazu v zemi, kde byl vystaven? Jakým způsobem bude prováděn v jiné zemi? Protože já dobře nechápu, zda je běžné moci ho vykonat okamžitě, aniž by tento příkaz eh, musel splnit všechny kroky určitého postupu. Protože toto je velmi pro mě důležité. Pokud jde o definici potenciální oběti, to je dle mého názoru problematické, protože pokud jsem ohrožena, to je jasné, že jsem potenciální oběť. Já nechci skončit v nemocnici na půl roku předtím, než získám evropský ochranný příkaz. Myslím si, že tato záležitost není komplikovaná. Děkuji. Pan Romeba nyní. Děkuji. Já budu velmi stručný. Za prvé je důležité zdůraznit právní stanovisko protože v současné době se díky němu otevírají velké příležitosti k práci. Evropská unie není budována pouze na základě toho, co je možné, ale hlavně na základě toho, co je nutné. A my máme před sebou takovou nutnost. S tím si myslím, že všichni souhlasíme. Druhý prvek. Také ho musíme připomenout. Všichni vědí o tom, že z právního hlediska provedení bude velmi složité a je také velmi složité uplatňování takové normy, kterou připravujeme. Ale proto vítám zprávu obou zpravodajek, protože si myslím, že tyto zpravodajky se snaží nalézt flexibilnost, která eh, by mohla vyřešit složitost této situace. My jako normotvůrci bychom měli také na sebe vzít odpovědnost, abychom si vyjasnili všechny věci ještě předtím, než vše začne být uplatňováno. Nemělo, nemělo by to být záležitost oběti, která již tak má problému dost. Jasně to ukazuje zpráva i právní stanovisko, tedy to, že my se ubíráme správným směrem, že zde jsou jisté nedořešené otázky, ale že tedy jsme dobře nasměrováni. Takže já jsem rád za to, že zde existuje tato vůle rady a 12 zemí v čele se Španělskem, které tedy pokročili správným směrem. Já také vítám tuto pružnost, se kterou nyní komise projednává toto téma. Myslím si, že bylo, byl omyl pro, pojednávat o tomto tématu ze soudního hlediska a abychom se různé instituce tedy mezi sebou hádali kvůli tak citlivému tématu. Takže já vítám to, že eh, instituce se snaží sladit svoje stanovisko. Samozřejmě ještě vše není nic uzavřeného, ale myslím si, že bychom měli v naší skupině pracovat eh, v daném uh, směru a snažit se o to, aby texty byly účinné. Na závěr bych chtěl říci, že základní argument, který by nás měl přesvědčit, je to, že máme právní základ. Řekla to právní služba a já sdílím její stanovisko. Je to článek 3 smlouvy. Smlouvy jasně stanovují povinnosti institucí, aby byla zaručena eh, svoboda, bezpečnost, pokud jde o volný pohyb osob. Tento článek by měl být důležitý pro naše jednání. Děkuji. Romeva. Děkuji, pane Romeva. Paní Cornelie Ernst, prosím. Eh, vielen Dank. Zunächst richtet sich wirklich mein Dank an den Rechtsdienst, dass du... Především chci poděkovat eh, právnímu servisu Eh, který nás velice rychle informoval, vysvětlil nám výchozí situaci v právní oblasti. A mě tedy velice těší, že máme jasný právní základ a že je dostatečný. A pokud se týče článku 3, myslím, že to je důležitá věc, poněvadž hm, tam se jasně definuje, co to vlastně je prostor svobody. Ohrožené osoby v jiném státě, než je stát, který eh, poskytuje ochranu, eh, pokud jiný stát tady tutéž ochranu nemůže poskytnout, tak eh, nemůžeme hovořit o prostoru svobody. Ta, tady se musíme řídit tím aspektem ochrany ohrožené osoby. A já jsem opravdu vděčná paní zpravodajce, která šla nevyšlapanými stezkami, a e, museli jsme mnohokrát sedět u jednoho stolu a bylo to vlastně díky jejímu angažma, že jsme tuto problematiku takto dotáhli. Zvlášť důležité je mě toto. My se samozřejmě pohybujeme v obtížné situaci. Na jedné straně máme rozmanitost národních právních systémů, na straně druhé chceme, aby abychom toto prosazovali evropsky, tedy všude na zhruba stejné úrovni. Proto je důležité přesně formulovat, kdo to je ta ohrožená osoba. Myslím, že je třeba je tady definovat velice přesně, tak aby tento předpis byl účinný. Také je třeba jasně říci, o jaké trestné činy se jedná a o jaké druhy ohrožení k tomu patří, například stalking nebo psychické násilí. To všechno jsou otázky, které se hrávají velmi důležitou roli. A my musíme také říci, jakých osob se to týká. To se týká třeba také migrantů, na ty také musíme myslet, nebo osoby, které jsou zvláště ohra, ohrožené. No a já si myslím, že tady je to třeba ještě doladit jsme také proto, aby se bezpodmínečně poskytovala ochrana bez ohledu na to, jestli jde o otázky trestně právní, občanskoprávní nebo nějaké jiné. Je to rozdíl možná právní, ale pro ohroženou osobu je to totéž. Proto je velice důležité, abychom našli jednotné řešení. Já nejsem proto, abychom tady eh, produkovali různé směrnice, jednu pro trestní právo, druhé pro občanské právo. Myslím, že to by bylo obtížné, to by potom také eh, rozštěpilo právní povahu a rozštěpilo také eh, práva obětí. A možná ještě jeden důležitý bod. V pozměňovacích návrzích, které podáme, já chci zdůraznit jednu věc. Osoba, která někoho ohrožuje, by sice měla být informována o všech opatřeních, které eh, se na ní budou stahovat eh, ve státě, který vydává eh, tento ochranný příkaz, ale nechceme, aby se dostali dostalo příliš mnoho informací tomuto člověku o osobách, které mějí být, mají být chráněny, čili v tomto smyslu ještě podám pozměňovací návrhy. Závěrem bych chtěla říct ještě jednu věc. Ochranný příkaz, eh, který má začít působit pouze tehdy, když už došlo ke spáchání nějakého přestupku nebo trestného činu a kdy už ta osoba trpěla a teprve poté, co je vynesen rozsudek, tak to nestačí. Já myslím, že musíme tak ten eh, prostor ochrany vytvořit trošku jinak. Proto tady podporuji přístup rady. Doufám, že v tomto směru dojde ještě ke zlepšení a doufám také, že dospějeme ke společnému řešení. Děkuji, pan Bronx. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Je už jasné, že e, tento evropský ochranný příkaz může vzniknout pouze tehdy, když byla ochrana udělána, udělena národně a potom tedy e, ty další země už nebudou moci rozhodovat, jestli poskytnou ochranu nebo ne, e, prostě ji budou muset poskytnout. Nicméně můžeme se ještě přijít o působnosti, rozsahu působnosti tohoto tohoto příkazu. Eh, druhý bod, který je zřejmě také vyjasněný, vyjasněný, je, eh, že eh, osoba, která se dopustila eh, nějakého přestupku, proti němu je někdo jiný chráněn, eh, bude informována o opatřeních proti ní přijatých. Ale eh, to ovšem znamená, eh, nebo neměl, neměl by být tato osoba eh, informována o novém pobytu chráněné osoby. A samozřejmě, že je tady ještě další problém. A sice, že pachatel by mohl mít, by, by se mohl třeba eh, náhodou nacházet v místě, kde se nachází také oběť, což tedy možná vypadá nepravděpodobně, ale nepravděpodobně to není, protože obě osoby pocházejí z jednoho místa. A já si myslím, že eh, lepší, eh, než eh, vydávat nový příkaz, by mělo být možné, aby osoba, která Eh, v jiné země se znovu dopustí pronásledování, tak aby byla vrácena zpátky do původní země a tam, aby se v té původní zemi eh, rozhodovalo o tom, zda skutečně porušila nebo neporušila eh, ochranný příkaz. A to je situace velice velice reálná a já myslím, že pokud to tak neuděláme, bude to bráno jako záminka pro to, aby se soudní pravomoc jednoho státu rozšířovala po celé zemi. Paní Makovej, já jsem stínová zpravodajka za Libe a chtěla by se stručně zmínit o třech bodech. Tak především je to pozměňovací návrh číslo 15, který stanoví, že e, při realizaci této směrnice členské země by měly uvažovat e, postupy pro ochranu osoby a ohrožené osoby, tak na to, aby byla slyšena. To se týká ovšem původního státu. Já si myslím, že to je v rozporu s původním záměrem a působností eh, tohoto předpisu a nedává to příliš smysl, eh, poněvadž ta osoba už dříve ochra, eh, tedy požádala o ochranu. A dále posměňovací návrh číslo 13. Tady máme právo a závazek informovat obě strany o přijatých opatřeních, čili eh, na tyto postupy bychom se měli zaměřit do detailu a pečlivěji. Eh, druhá věc je problém s pozměňovacím návrhem číslo 10, kde se hovoří o možnosti vykonávajícího státu přijmout opatření, která jsou koncepčně a právně nezávislá na původních ochranných opatřeních nařizujícího státu. Já si myslím, že to je také poněkud nebezpečné, eh, že v tom smyslu, že to rozhodování eh, do něho by mohla proniknout libovůle a například by se ten stát mohl eh, rozhodnout pro další řízení proti osoby které se to týká, čili na to se musíme také opačně zamířit. A pak je tady třetí věc, na, které jsme, na kterou jsme si vysekli dvě různé, dvě různá stanoviska. A sice to je o potenciální oběti. Oběť, eh, to je samozřejmě, kdo to je, protože proti někomu, kdo se na něm prověř, prořešil, byl prodán příkaz. A já si myslím, že eh, toto rozlišení se ale nereflektuje v právním jazyce. Jestliže jedna osoba je, ochr- je chráněna příkazem, tak je považována za oběť, protože jinak eh, by to de facto nemělo právní smysl, čili opět na mm, tyto formulace bychom se měli pečlivě zaměřit. Děkuji paní Silvia Kosta. Děkuji, pane předsedo. Jako stínová zpravodajka v ženském výboru bych ráda vyjádřila vděčnost oběma zpravodajkám, které eh, spolupracují a to je velice dobrý signál. Já jsem také velice ráda za stanovisko parlamentní právní služby, která byla, které bylo velice jasné a e, velice hloubkové. A já si myslím, že je to velice dobré, dobrá interpretace tohoto návrhu a já myslím, že e, se to odráží také v pozměňovacích návrhech zpravodajů, protože my nyní rozšiřujeme působnost, eh, už eh, se tedy ne eh, omezujeme na odstavec 1d, ale také odstavec 2 a odvoláme se na článek 3 smlouvy. Já se domnívám, že tím se vracíme na automa- na bázi automatické reciprocity mezi členskými zeměmi. A tím podtrháváme, jak důležitá jsou práva jednotlivců v Evropě. Evropa by měla poskytovat ochranu proti potenciálním zločinům, což je, myslím, eh, silnější opatření než původní návrh. Druhá věc. Eh, já jsem sice jenom stínovou zpravodajkou, ale chtěla jsem zdůraznit, že toto není ochrana pouze pro ženy. Statisticky ano, eh, ženy jsou nejčastějšími obětmi, ale jedná se také o nezletilé osoby. A já děkuji zpravodajům eh, za to, že zdůraznili potřebu poskytovat specifický druh ochrany nezletilým osobám. Eh, souvisí s tím také otázka domácího násilí a dalších potenciálních eh, eh, obětí, například svědků, kteří také se vystavováni určitému riziku. Čili skutečně se nyní zaměřujeme na různé typy osob, které si mohou zasloužit ochranu, ne pouze na primární oběti. Já bych chtěla poděkovat zpravodajům za to, že mnoho našich komentářů zapracovali a také za to, že máme nyní takovou situaci, že potenciální oběti jsou si nebo budou si více vědomi možnosti ochranu. Eh, třeba ta myšlenka eh, horké linky, na telefonním čísle začínajícím osmistovkou. To je, myslím, zajímavý návrh. Eh, jestliže členská země vydá ochranný příkaz, pak eh, oběť i potenciální násilník by měli být informováni o tom, že oběť může požívat stejné ochrany i v okamžiku, kdy se přesune do jiné členské země. To je velice důležité. Tedy důležité je, důležitý je nejenom přístup k tomuto instrumentu, ale je to také povinnost informovat eh, osoby o formě ochrany. My jsme v Itálii zavedli novou formy ochrany proti stalkingu a už ta skutečnost, že eh, pachatel násilí je si vědomý toho, že mu hrozí eh, nějaké další řízení, nějaká opatření, tak to už je velký krok vpřed. A já bych byla ráda, kdyby Rada a komise eh, se tím ještě zabývaly, poněvadž je Eh, to eh, důležité, stejně tak jako ta reciprocita informace. Eh, Jana Kurakis, Ale my opravdu už jsme hodně spoštění, takže já bych vás prosil, abyste nyní byli stručnější, poněvadž máme další, další ještě společné zasedání na plánu. Takže prosím, spěchejte, abychom mohli přejít dalšímu bodu. No, skvělá myšlenka. Myslím, že toto je něco, na čem můžeme všichni spolupracovat. Myslím, že je to skutečně evropská koncepce, ale je to mnoho problémových oblastí. Ráda bych, aby se to rozšířilo, aby to nebyla jenom ochrana žen, ale také proti obchodu, pašování, také proti mužům a dětem. Takže dva hlavní body. Aby to fungovalo, musí to být silná, robustní legislativa. A vše, co jsem dnes slyšela, posiluje moje přesvědčení, že právní základ není dostatečně silný v tuto chvíli. Ano, zaznělo tady vedle mě, že není to jenom o právním základě, ale je to o oběti. A oběť je někdo, kdo nemá důvěru v žádný systém. Má pocit nezabezpečenosti, pocit, že je bez ochrany. Takže toto by nepomohlo. Druhý bod. Když vznikne legislativa, která nebude fungovat ve všech zemích, to znamená, že eh, v oběti eh, budou, bude v nich vzbuzována klamná naděje. A tím budou vystaveni ještě ve věč, většímu nebezpečí, když se dostanou do míst, kde si myslí, že jsou chráněni, přitom chráněni nejsou. Takže myšlenka dobrá, ale musíme na tom strávit více času. Zatím je to trochu uspěchané. Ano, děkuji. Děkuji za všechny poznámky, za úsilí právní služby. Dáme znovu slovo panu Ecio Perilovi, aby mohl odpovědět na některé konkrétní dotazy, které tu zazněly. Prosím, pokud budete stručný, tak to oceníme. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl velmi rychle poděkovat za vaše slova uznání vůči právní službě. Já se ptám nyní, jestli po té, co opustím tento sál, nebudu potřebovat ochranný příkaz, ale já to riziko podstoupím. První záležitost, která vzbudila určité pochybnosti, to byl pan Kirkov, který se ptal na právní základ. Říkal, že v této směrnici je hodně komplikací a ptal se na pojem potenciální oběti v daném kontextu. To není e, Není to tak, že když věci více zkomplikujeme, takže problémy vyřešíme. Já se k tomu každopádně dostanu, ale chtěl bych Eh, říci, že paní zpravodajky udělali dobrou práci a že pozměňovací návrhy tam ještě budou. Chtěl bych říci, že Evropský ochranný příkaz je založen na vnitrostátním opatření, soudním opatření, to znamená každý vnitrostátní orgán, který si myslí, že je nutné vydat ochranný příkaz. Poté, co budeme mít tento vnitrostátní ochranný příkaz, budeme k němu moci ještě přidat evropský ochranný příkaz, abychom tak rozšířili tuto jeho působnost, o čem jsem hovořil. V tomto smyslu chci poděkovat paní Krisbekové za to, že řekla, že to je skvělá myšlenka. Já neříkám, že jsem otcem této myšlenky. V samotné směrnici je řečeno, že ochranný příkaz je vydán in view to continue the safeguard of the protected person. Takže já jsem pouze ještě více vysvětlil tuto myšlenku, která spočívá v tom, že se musí chránit určitá osoba. Paní Weber se nás ptala na článek 3 a chtěla vědět, jestli je zapotřebí chránit nebo spíše se věnovat více předcházení. V této záležitosti trestního práva cílem ochrany má jako rub mince také eh, tu, to předcházení. Protože zde existuje vždy možnost eh, spáchání trestného činu. Prioritou je chránit. Dám vám příklad. Eh, článek 84 smlouvy stanoví, že parlament s radou ve spolurozhodování mohou stanovit opatření, aby povzbudili členské státy v oblasti předcházení trestným činům. A pokud předcházení trestným činům je považována za e, záležitost, která má přeshraniční rozsah, stejně tak jako mafie, to znamená organizovaný e, zločin. E, je to povaha trestných činů, které již jsou přeshraniční. Ale zde se jedná o e, přestupky či trestný čin, který je, řekněme, domácí, vnitrostátní, nemá žádný, e, nepřesahuje hranice státu. Je to samotná osoba, která se pohybuje. Pokud je tedy není spáchan trestný čin v Itálii, tehdy, kdy se osoba přesune do jiného členského státu, ve kterém riziko bude přetrvávat, tak to je důvod, proč si myslíme, uvidíme, jestli je to pravda, ale my si myslíme, že proto tento evropský ochranný příkaz je zařazen do eh, rámce nové svobody, která spočívá v tom, že občané musí eh, mít možnost se pohybovat svobodně a bezpečně po Evropě. Mělo by to být tedy ve e, třetím pilíři a mělo by to být společné pro celé společenství. A na závěr bych chtěl ještě říci, chtěl bych reagovat na to, co řekla paní Kosta, protože je to z hledis, zajímavé z hlediska e, tohoto evropského ochranného příkazu, protože paní da Costa se věnovala nejenom ženám a mladistvím, ale také hovořila o svědcích. Bohužel, eh, chci říci, bohu dík, ochranný příkaz nebude mít dopad na svědky, je to jasně stanoveno a důvod je velice jednoduchý, protože svědek bude osobou chráněnou z toho důvodu, že vydal určité svědectví. Takže nebude chráněn kvůli tomu, že by byl předmětem násilí, ale takže je to něco jiného. U žen je to například, je tam riziko, že mohou být napadeny, ale u svědků je to něco jiného. Ti pouze sdělili nebo vydali svědectví. A ještě bych chtěl hovořit o uznávání, což zmínila paní Weber. My jsme to odsud vyňali, pokud jde o uznávání mezi vnitrostátními soudy. Směrnice v článku 9 hovoří o uznávání evropského ochranného příkazu. To je ten rozdíl. To chce říci, že soudce ze státu, kde se bude vykonávat příkaz, to znamená z jiného členského státu, může jednoduše přeskoumat parametry evropského uznávání, ne ty vnitrostátní parametry. Není zde již ten vnitrostátní pohled. Musí být pouze eh, ověřeno, zda jsou splněny podmínky z článku 9, ale to jsou evropské podmínky, ne podmínky eh, původního tedy eh, členského státu. Takže tím končíme. Děkuji, pane předsedo. Asi. Děkuji, pane Vedilo. A chci vám připomenout, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 9. června poledne, to znamená 12 hodin. 9. června. Děkujeme všem, kdo přispěli k tomu, že jsme to zvládli, protože čas skutečně kvapí, takže přistupujeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je bod 14. Víte, že 13 jsme zrušili, takže přecházíme rovnou k povolení zesílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky. To je takzvaný Řím 3. A tady spolupracovali výbory Libe a Jury. Víte, že v říjnu 2008 Evropský parlament schválil v rámci konzultačního postupu stanovisko, kdy, kdy byl e, schválen návrh, ale nyní je Evropský parlament konzultován, pokud jde o otázku posílené spolupráce v této záležitosti. To znamená nařízení, jimž se implementuje iniciativa zesílené spolupráce. A to vychází z konkrétního postupu v rámci smlouvy, konsenzus, protože tedy neby, nebylo možné najít konsenzus v rámci rady. Paní Gebhardt má slovo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ich werde heute Děkuji, pane předsedo. Já se nebudu pouštět do obsahu eh, této zprávy, poněvadž 10. června v tomto výboru tomu budeme moci věnovat více času. Jenom bych chtěla vysvětlit postup, aby všichni věděli, o co jde. Evropská komise skutečně v roce 2006 předložila návrh zákona, Nicméně bylo to podle smlouvy s NIS, ale také podle Lisabonské smlouvy je situace taková, že rodinné právo a vzájemné uznávání v této oblasti se stále počítá s jednomyslností v radě. Takže ukázalo se, že se nepodařilo dosáhnout této jednohlasnosti v radě v otázkách rozvodu a rozluky a proto eh, rada oficiálně prohlásila, že jednohlasnost není možná a proto je postup nutno zastavit. Nicméně existuje asi 16 milionů mezinárodních manželství, eh, pak existují další manželství, eh, kde Eh, se je tedy svědliště v jedné členské země, zemi eh, pracoviště v jiné, čili potom jsou tady potíže o tom, eh, podle jakého práva je možné žádat o rozvod, prostě je těžko hledat příslušné práva a tak dále. A z tohoto důvodu jako zpravodajka v minulém volebním období a také po diskusi eh, s tímto výborem a s tehdejším komisařem Baro jsme tedy uvažovali, eh, jestli by nebylo lepší eh, vyřešit to metodou posílené spolupráce mezi členskými zeměmi. To jsou problémy reálné pro občany a nemůžeme to tedy odkládat. A prostě není možné se smířit se situací, kdy dalších pět let nenajdeme žádnou, žádné řešení. Podle Lisabonské smlouvy eh, musí žádost o tento postup eh, požádat o to eh, devět členských zemí a těch devět členských zemí dneska máme čili je to při, přesně eh, devět zemí, ale eh, k tomu se mezi tím přidali další, Německo, Belgie, Litva, naopak Řecko se stáhlo, nevím proč, eh, to se pokusím ještě zjistit a mm, pokusím se je přimět, aby přehodnotili své stanovisko. Dále jsem absolvovala kontakty s příslušným právním výborem. Pan Zvěvka jako zpravodaj eh, Jury je, se k tomu staví velice otevřeně a my jsme hovořili o dalším postupu. 3. Eh, eh, a 4. června se sejde rada a pokud by tedy chtěl v tomto termínu se rozhodnout na posílené spolupráci, bylo by nutné, aby se ještě předtím rozhodlo ve výboru Jury. Možná si pamatujete, že jsem řekla, že je zbytečné, abychom jako Libe dávali své stanovisko k tomuto jedinému bodu, jenom abychom prostě eh, souhlasili s tím, že dnes to můžeme odhlasovat, jen proto, abychom uvolnili cestu k tomu, aby se to mohlo uvést celé do pohybu. Eh, my jsme se tedy dohodli, že budeme úzce spolupracovat mezi výbory, tedy nemůže to být oficiálně posílená spolupráce, ale přesto budeme spolupracovat velice úzce právní výbor dnes v 10 hodin hlasoval o právním, tomto eh, právním dokumentu, jeho předloze a eh, posvětil posílenou spolupráci v radě a já si myslím, že to je dobře, protože v této otázce opravdu musíme docílit nějakého pohybu, pohybu vpřed, musíme najít řešení a jak jsem řekla, Obsahově bych to dnes nechtěla rozvádět, k tomu se dostaneme později. S kolegou s Věvkou, s pravodajem z Jury, se setkám buď to v příštím nebo přes příštím týdnu a pokud eh, budete souhlasit, pak eh, bych eh, v zápěti poté svolala zasedání stínových zpravodajů, abych jim mohla čerstvé informace rovnou předat. A potom 10. června Eh, by se u nás mohla rozvinout eh, obsahová diskuse na toto téma. Máme určitá témata, která je třeba projednat, poněvadž původní návrh Evropské komise předpokládal, že o volbě soudce a volbě příslušného práva eh, se bude rozhodovat poněkud v určitých užších mantinelech. A my musíme projednat právě to, zda toto zúžení je vhodné, zda by to možná bylo či nebylo, třeba trošku rozšířit. Musíme se tedy rozhodnout, kterým směrem se vydáme a toto také prodiskutovat. A pokud souhlasíte, já povedu rozhovory také s radou a s komisí aby se ukázalo, jakým směrem se situace ubírá tam. Neformálně jsem se doslechl také to, že pokud 3. a 4. června Rada oficiálně schválí posílenou spolupráci, pak by to bylo úplně poprvé v dějině, dějinách evropského práva, že by se ještě dodatečně přidali další tři členské země a samozřejmě v kterémkoliv okamžiku celého procesu do něj může vstoupit kterákoliv další členská země. Tak, aby, abychom neměli tedy právo prvního a druhého stupně, ale aby všichni se toho mohli účastnit rovnoprávně. Já by byla ráda, kdyby se k tomu přidala celá 27, ale myslím, že to ještě chvíli potrvá. Děkuji vám. Děkuji, paní Gebhardová. Děkuji vám za prezentaci současného stavu eh, v otázkách posílené spolupráce. Pokud vím, tak eh, ani komise ani předsednictví se nechce v této chvíli vyjádřit, není to třeba dobře, takže dáme slovo poslancům. Paní Angelili. Prezidente, io volevo ringraziare... Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda ještě jednou poděkovala paní Gepard za její prezentaci. A také bych chtěla doplnit některé údaje, aby bylo jasnější, jaký význam má daná zpráva, protože v oficiálních údajích stojí, že máme zhruba 300 tisíc mezinárodních manželství v Evropské unii. Hovořím zde o manželstvích, které jsou tedy právně uznávána. Existují zde i jiné formy soužití samozřejmě. Jedná se tedy o záležitost, která se týká legislativy eh, o rozvodech a manželství. Členské státy postupovali správným směrem, když požádali o postup posílené spolupráce v dané oblasti, protože by to bylo poprvé, když bychom zahájili takový postup. Je to něco velmi naléhavého. Evropští zákonodárci nabrali lehké spoždění ve srovnání se současným stavem. Já proto chci zdůraznit, že pokud se budeme snažit vyplnit tuto právní mezeru, tak z toho budou eh, nejvíc těžit os, eh, ženy, protože ty trpí eh, nejvíce tímto nedostatkem, stejně i jako děti, protože hovoříme-li o únosech dětí v Evropě, tak vidíme, že každoročně jde o tisícovky a tisícovky dětí, o které se perou oba rodiče a unášejí se, protože například jeden z rodičů poté neví, v jakém místě se jeho nebo její dítě nachází. Na evropské úrovni nemáme dostatek nástrojů, abychom mohli řídit tyto mimořádné okolnosti. Na závěr bych chtěla říci, že je velmi zajímavé vidět, že Chceme zvýšit pružnost v, tomto, v této oblasti a že se snažíme o nalezení řešení, které bude přátelské, řešení, které by podporovalo také mediaci, což je ten nejvhodnější nástroj. Místo toho, abychom se neustále obraceli na soudy. Například, když jeden z manželů se chce rozvést a snaží se získat co nejvíce výhod, tak se snaží předložit žádost o rozvod jako první před soudem, aby měl lepší, výhodnější postavení, pokud jde tedy o práva na děti, ale my toto postavení, takový postoj nechceme podporovat. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Já řeším. Eh, jsem eh, ráda, že eh, toto téma bylo opět svěřeno paní Gepardové, to znamená, že máme kontinuitu s předchozím parlamentem. Já návrh víceméně podporuji, i když pro některé je to těžké. My bychom si tedy přáli evropské řešení a skutečně jsou tady členské země, které to nepodporují. Já jsem zažila sama dopadu, kdy se ženy staly oběťmi v těchto případech, poněvadž rozvod se konal za velmi nešťastných okolností. A já si myslím, že eh, ideální by v tomto případě bylo, kdybychom měli skutečně vše zahrnující řešení. Rozhodnutí z minulosti nevedly eh, ke snížení počtu rozvodů, spíše vedly k tomu, že více rozvodů se odehrávalo v nepříznivých podmínkách. Já mám několik otázek, které se týkají této problematiky. Nejsem expertkou na eh, ústavní problematiku, ale zajímalo by mě, jaká je zde role Evropského parlamentu. Jste řekla, že rada dále zúžila působnost tohoto návrhu, parlament by to chtěl naopak rozšířit. Mě by zajímalo, jestli je to možné. Dále eh, mě velice zaujala jedna věc, kterou jste řekla. Vy jste řekla, že jestliže tento návrh eh, bude projednávan za posílené spolupráce, zajímal by mě, které tři e, země jsou ty, které se k tomu chtějí přidat. Zajímá, mě zajímá, jestli moje členská země se chce zapojit, ale samozřejmě u nás máme před volbami, takže nevím, jak to bude. Nikdo další se nehlásí do debaty? Žádné další dotazy? Dobrá. Děkujeme. Děkujeme. Pomohlo, že jste byli struční. Děkujeme, paní Kepard, za vaši prezentaci. A samozřejmě ještě eh, odpověď, ano. Ano, děkuji. Já nechci zdržovat. K tomu, co řekla paní Angeli a paní Eintveld my musíme zabránit tomu, aby nedocházelo k tomuhle forum shoppingu, čili k tomu eh, výběru, účelovému výběru eh, příslušného soudu a příslušného eh, práva, poněvadž to je vždycky na úkor těch slabších. Na druhé straně ovšem nebylo by vhodné, kdyby tady nebyla vůbec žádná možnost volby. K otázce Sofie které tři členské země, to jsou, to nemohu říci prostě ty, jsou prostě informace, které, no prostě ty, ty členské země sami by to měly říct, neměla bych to vychopit já. Pokud se týče toho rozšiřování působnosti, to já ještě nevím, jestli je to možné, to budu muset konzultovat s právním servisem, ale myslím, že bychom měli, pokud to jenom bude možné a pokud to právní základ umožňuje, měli bychom ukázat, že to chceme rozšířit co nejdál, tak jak jsme to dělali v minulém období. Jsou různé možnosti, jak to vyjádřit a jak o tom potom diskutovat s členskými zeměmi. Pokud se týče posílené spolupráce, tak eh, my se k tomu můžeme vyjádřit. Nemáme tam žádnou spolurozhodovací pravomoc to je aspekt, který se mi na tom nelíbí. Ale to je něco, co už jsem eh, říkala v minulém období. A sice, že skutečně je třeba, abychom zde měli evropské právo. To je to nejlepší, nejúčelnější, eh, poněvadž eh, ano, to by bylo opravdu nejlepší pro občany. Bohužel jedna členská země to udělala ze stolu. Jsou eh, členské země, které z toho měly velké obavy, bohužel jedna členská země to úplně zastavila. Parlament této země prostě úplně jasně řekl své vládě, že toto neodsouhlasí a tím je to zablokované a tím není možné dosáhnout evropského práva eh, v této oblasti. Určitě tedy příštích pěti letech to nepůjde. A z tohoto důvodu jsme nuceni sáhnout k prostředkům posílené spolupráce, aby se pohlo alespoň něco. My tedy se budeme snažit o to, aby alespoň v těch zemích, které se to, k tomu přihlásili, se našlo řešení. Nejde o to, abychom tady napsali skvělý zákon, jde o to, abychom ochránili práva občanů. Děkuji vám, paní Gepartová. Eh, nikdo k tomu nic dalšího nemá, takže přejdeme k dalšímu bodu. A tím dalším bodem je bod číslo 15, dohoda mezi Evropským společenstvím a Pakistánem o readmisi. My budeme posuzovat návrh doporučení. Naším zpravodajem je pan Sogor, a chtěl bych ještě připomenout, že v září roku 2000 eh, Rada dala komisi mandát eh, vyjednat readmisní dohodu s Pákistánem. Eh, tato vyjednávání skončila v roce 2007 v září. Inicio, tedy podepsána, parafována byla tato dohoda v září 2008 a v březnu 2009 eh, komise předala svůj návrh eh, radě a parlamentu. Nicméně eh, podle Lisabonské smlouvy se role parlamentu zcela změnila. Dříve byl parlament pouze konzultován a nyní parlament musí, tedy toto podléhá schválení parlamentu. Čili my se teď od pana Sokora, od předsednictví a komise, pokud si budou přát promluvit, vyslechneme, jak na tom my jsme. No a poté bude prostor pro příspěvky poslanců. Pan Sogor. Hoztunk utoljára ebben a kérdéskörben, és azóta két fontos nemzetközi egyezményt ratifikált Pakisztán. Az egyik a... Děkuji. My jsme tedy ratifikovali důležité mezinárodní dohody. Za prvé, to byla dohoda o občanskoprávních záležitostech a dále jsme měli dohodu ...1908 OSN, eh, abychom bojovali proti mučení. Pakistan v tomto okamžiku ještě eh, se nezavázal k plnění těchto dohod. A to se dalo předpokládat. Je možné, že až dosáhneme dohody o readmisi, eh, tak tyto dohody budou již eh, platit. Z tohoto důvodu musíme přeformulovat poslední odstavec, tam, kde jsou doporučení, to učiním písemně. Když jsme naposledy hovořili o této dohodě, tak jsme také diskutovali o tom, zda je jisté, že osoby, které budou zpětně přijaty, porušily lidská práva, takže nebudou readmisi podléhat. Každopádně my spoleháme na soudy členských států. Například konkrétně máme zde zprávu z 18. května Abid Nasser a Ahmad Faraskan, což byli univerzitní studenti obvinění e, z terorismu. Nacházeli se v USA a soud rozhodl, že vyhoštění e, těchto studentů by pro ně mohlo představovat nebezpečí, takže nakonec zůstali, lépe řečeno bylo to ve Spojeném království, takže zůstali ve Spojeném království a nebyli e, vydáni. Také musí být dodržována lidská práva. Je zapotřebí také zaručit toto dodržování lidských práv v různých státech a v e, Evropské unii. Děkuji. Mr. Sogor, before... Děkuji. A než vyslechneme předsednictví a komisi, tak dáme příležitost k položení dotazů poslanců k této záležitosti. Paní Guillaume. Ano. Samozřejmě. Je to otázka, která se řeší dlouho. Měli jsme dvě předchozí výměny názorů na toto téma a setkání s komisí, které bylo zorganizováno ohledně dohody s Pakistánem. Tyto otázky byly nadneseny, byly předneseny poznámky a v tom té důvodové zprávě tam jsou některé záležitosti. Mně se zdá, že samozřejmě ano, je to nedostatečné, o tom jsme už hodně hovořili, ale mně přijde, že ta důvodová zpráva je tak trošku karikatura z hlediska toho, co jsme předložili. Takže já myslím, že by bylo dobré teď, a já si tady kladu ještě hodně otázek, a zajímalo by mě, jak na ně můžeme získat odpověď. Takže v první řadě. Tady se hovoří o reciprocitě dohody. Ačkoliv dobře víme, že z převážné míry to bude jednostrané, že nepůjde o readmisi do evropských zemí, aspoň tady se domnívám. Pak také, že se to týká pakistánských, ale řekla bych také a především e, určitých příslušníků třetích zemí, včetně a mezi nimi a převážně Afgánců kdy, což je země samozřejmě Afganistán a Pakistán, které se nevyznačují velkou stabilitou, takže tady je, samozřejmě přichází na pořad otázka jejich bezpečnosti. Hodně se tady také zdůrazňuje otázka retroaktivity, zpětné platnosti. Můžeme tedy brát také v potaz ty eh, příslušníky, kteří se nacházeli na, na území Evropského společenství již předtím. A otázku prokázání toho, že jejich přítomnost předchází vstupu v platnost do hory. A kromě toho se domnívám, že nemůžeme se zabránit tomu, abychom neodkázali na to, že tato dohoda s Pakistánem má eh, dopady i na dohodu s Tureckem která je zablokovaná. Pak je tady otázka cestovních dokladů, to je trošku vágní v tom textu té dohody. A v důvodové zprávě pravda se o tom vůbec nehovoří a mě nezbývá, než se domnívat, že tady je ta jedna, jeden z těch problémů, což je používání takzvaného lesepase, tak, aby lidé mohli odejít, opustit území státu. Také vidím, že tady není žádná odpověď na otázky občanů týkající se eh, vztahu s některými třetími státy, s, nich, s některými se dohoda dojednává. Žádný odkaz na skutečnost, že nezletilé osoby by mohly být předmětem readmise, ale explicitně nejsou vyloučeny z rozsahu působnosti dohody. Opět absence odkaze, odkazu na to, že Pakistán nepodepsal ženevské dohody. A ve francouzské verzi je taková v úvozovkách provokace, provokace, kdy odkaz na podpis ženevské dohody je dokonce vyškrtnut té, z poslední verze francouzské dohody, což se mi zdá trošku zvláštní. A pak je tu, se tu dostatečně neřeší otázka jejich doprovodu. Takže mně se zdá, že je to takové málo přesvědčivé, je to uh, sformulováno velmi opatrně a nebere to v potaz výhrady a znepokojení vyjádřené jednotlivými politickými frakcemi. Takže je těžké se k tomu vyslovit pozitivně. Děkuji. A nyní dostane slovo paní Flotr. Takže v rámci dynamiky této diskuze asi nebudu příliš uspokojivé, když dostanu slovo, protože ty otázky, které paní Grom uh, položila na stůl, to jsou skutečně skvělé otázky. My jsme je již řešili s komisí, takže teď by bylo dobré se podívat na uh, různé otázky, které na stole jsou. Komise by se mohla k těmto tématům vyjádřit a pak můžeme pokračovat v diskuzi dál. A co bych k tomu ještě dodala? Snad jen doplnit to, co již bylo zmíněno. Týká se to těch jednotlivých lhůt 30 dní po předložení žádosti o readmisi, kdy, se bude, kdy bude považována tedy žádost platnou pokud jde o eh, dodání cestovních dokladů v případě, že nebude dána žádná odpověď pakistánských orgánů. Tak my jsme se snažili najít odpověď na, tu, na tu, tento problém s komisí, kdybychom mohli za těchto podmínek se odkaz se obrátit, tedy vytvořit jakési lese pase evropské, ale je to stále sformulováno dosti váž, vágně. Komise by to možná mohla vysvětlit, A pak, pokud jde o nové kompetence, které nám dává Lisabonská smlouva, tak je opravdu nešťastné, že e, smíšený readmisní výbor nepředpokládá s účastí Evropského parlamentu, ačkoliv je tady celá řada různých otázek, e, porušení pravidel, navracení, ať už jde o Afganistán, Afgánce, kteří se jsou navraceni do eh, Pakistánu nebo Afgánci navraceni domů. A já si myslím, že když se podíváme na ty, že v dnešní době je naprosto neakceptovatelné pro Evropský parlament akceptovat takovéto upření účasti. A Antonio Guterres možná se rozhoduje, jestli, jestli má eh, plakat nebo se smát, když hovoříme o zahájení městního jednání, když politicky a morálně skutečnost, že Pakistán, že to, že eh, nás, že to vede Evropskou unii k tomu, aby eh, řešila počet Afgánců, kteří jsou v Pakistánu, protože to je vlastně země, která má nejvíc afgánských přistěhovalců. Já myslím, že tady to začíná být tak trochu absurdní. Madame Weber. Děkuji, paní Weber. Děkuji. Já rozumím a je normální, že vyjadřujeme výhrady k readmisním dohodám. A to zejména s ohledem na hodnocení toho, jak je určitá země demokratická, je, nakolik je schopna hájit eh, lidská práva. Ale zdá se mi, že většina těch otázek vlastně nesměřuje na Pakistan. Měla by být adresována našim členským státům a pokud tomu tak je, tak já nerozumím, proč bychom se měli stavět proti dohodě, protože ne, nemůže dojít k misi, pokud to eh, ne, nevychází z rozhodnutí o navrácení osoby. To znamená, členský stát, který přijal toto rozhodnutí, musel absolvovat celý, celou tu proceduru, celý postup, který je explicitně stanoven v různých směrnicích Evropské unie, ale musí také vyhovět všem požadavkům mezinárodního práva, které je, které je platné v členských státech. Tudíž osoba, která nelegálně pobývá v členském státě a která nebo proti které bylo přijato rozhodnutí o jim navrácení, tak tento případ byl řešen na úrovni soudní nebo administrativní v daném členském státě. Tato osoba má tudíž pak nárok na mezinárodní ochranu. To jest, tento případ může být vyslechnut na vyšší, na jiné úrovni. A to se týká nejen těch, kdo by potenciálně mohli být navraceni do Pakistánu, ale týká se to i celé té kaskády toho dominového e, principu, to znamená i třetích zemí ten případ toho, této osoby musí být řešen členskými státy. A když nám jde o readmise do Pakistánu, takže vlastně vyjadřujeme pochybnosti o našich členských státech nebo směrem k našim členským státům. Podle mého názoru, to, co se stane s těmi, kdo se stali předmětem rozhodnutí o návratu a na, o, ti většinou nejsou legálně na území našich zemí, ale jsou v těch různých záchytných eh, eh, střediscích. A v té dohodě je doložka, která říká, že naše členské státy musí splnit veškerou legislativu Evropské unie i mezinárodního práva, vůči obč- příslušníkům třetích zemí na jejich území, kteří jsou tam nelegálně, samozřejmě, včetně principu nenavracení. A, a takže tady není příliš mnoho věcí, s kterými se můžeme obracet na Pakistán. Ale spíše něco, co si musíme vyřešit na vlastním, ve vlastních řadách. Děkuji. No Děkuji. Vlastně já bych eh, na začátek vlastně se chtěla spíše zeptat, eh, co vlastně chceme udělat. Chceme eh, mít tedy admisní dohodu se státem, o kterém stoprocentně víme, že vůbec nerespektuje důležité dohody o lidských právech, ani je nepodepsal a vůbec. Čili zatím nic nebylo dostatečné. Čili my chceme se dohodnout se státem, kde násilí na ženách je naprosto normální věc kde děti od sedmi let eh, mohou být klidně eh, zavřené. Nebo třeba eh, homosexualita, tresty, jaké se tam opravdu dávají, no to je cynické. Já myslím, že musíme si tady připomenout, že máme také morální a politickou zodpovědnost. Uvědomit si, co vlastně děláme, jestli to opravdu takto chceme, a je třeba eh, k tomu ještě dodat jednu věc, že totiž takováto readmisní dohoda eh, by mohla mít eh, zcela klíčovou, klíčový význam, že potom bychom mohli takovéto dohody uzavírat s kýmkoliv. Čili skutečně rozmysleme si pořádně, co tady vlastně děláme. A nyní mé otázky. Samozřejmě zcela otevřená je afgánská otázka. Já ještě vůbec nesem schopna odpovědět na otázku, jak je možné chránit Afgánce tak, aby nebyli odsouváni do Afganistánu. Na to není odpověď, na to není žádná garance, takže opravdu nevím, co tady máme dělat. Eh, čili eh, nevím, jestli něco takového podporovat. Nevím důvod. Dále, pokud se týče příslušníky třetí zemí a bezstátní příslušnosti, tady se e, říká, že to mohou být lidé, kteří přiletí. O jaké národnosti se konkrétně jedná, to by skutečně ráda věděla, koho se to přesně týká. Další bod, dokumenty. To je naprosto rozbředlá formulace. Nevíme, jaká má být právní situace u cestovních dokladů. Čili já se zeptám, Eh, máme tedy se eh, odvolávat na evropské, evropskou úpravu nebo další věc. Eh, není naprosto možné, aby Evropský parlament z toho byl hnedka od začátku vyloučen. V takové důležité věci nemá Evropský parlament hrát žádnou roli, no tak prostě na co tady jsme? Pokud se týče ochrany dat, o tom vůbec se nemá smysl hovořit. Já bych skutečně velice ráda věděla, jak má být zajištěna ochrana dat v Afghánistánu. Čili v souvislosti s, této, s touto zemí to nedovedu představit. A poslední otázka. Ráda bych věděla, eh, nakolik už existují nebo neexistují bilaterální readmisní dohody s Pákistánem, jestli třeba nějaké členské země mají podobné dohody nebo o něčem jednají, prostě jak to vlastně existuje. Děkuji. Děkuji. Paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Já přiznávám, že také mám určité pochybnosti či otázky, než eh, budu přesvědčena. Čili já si myslím, že musí být jasné, že tady to nesouvisí s tím, eh, že se ženská země může rozhodnout poslat někoho zpátky do Pakistánu. Ale je to důležitý prvek. Odpovědnost za toto rozhodnutí a posouzení jednotlivých případů je v rukou členské země. A my předpokládáme, že členské země budou dodržovat veškerou příslušnou lidskoprávní legislativu. Je tomu tak? Já nejsem právník, nejsem soudce, ale když vidím, jak se členské země rozhodují o vrácení eh, lidí do určitých zemí, tak opravdu nebudí to ve mně 100% důvěru. No a do do, do Pakistánu, to už vůbec nevím. Další otázka, otázka na spravedlné. V jeho závěrečné části důvodové zprávy se říká, že Evropská unie by měla podniknout veškeré kroky k tomu, aby zajistila ratifikaci mezinárodní dohody z roku 1966 o občanských právech, eh, dále eh, úmluvu proti eh, mučení a tak další. Pokud vím, tak jednání o těchto dohodách se dnes už běží kolik deset let, čili Pakistán to mohl dávno schválit a my teď vlastně eh, tady dáváme, eh, do toho tady jak si vsouváme podmínku a teď musíte skutečně to udělat. Ale proč by to Pakistán měl udělat, jestliže za deset let se k tomu neodhodlal? Čili já bych řekl, že ratifikace těch eh, úmluv, to by měla být předpokladem pro to, aby vůbec byly tyto smlouvy uzavřeny. Děkuji, pan Busutil. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím obavy, které tady již zazněly. A opravdu jsou to hrozivé eh, představy, eh, prostě, že bychom vraceli lidi do Pakistánu a co se tam potom s nimi stane. Možná ovšem komise by mi měla opravit, jestli, že se mýlím. Já to chápu tak, že tato dohoda není použitelná pro tyto důvody. To není cílem této dohody. Jejím cílem je posílat zpátky lidi, kteří eh, nemají nárok na žádnou ochranu v Evropské unii v souladu s rozhodnutím našich vlastních úřadů, orgánů a soudů. Čili pouze v těchto případech kdy lidé nesplní podmínky pro poskytnutí ochrany v Evropě, jedině tehdy mohou a měli by být posláni zpátky do Pakistanu. A já si myslím, že to je naprosto klíčový bod. Protože jinak eh, bychom to všecko uvedli ve zmatek a hlasovali proti této dohodě eh, z nesprávných důvodů a já myslím, že to bychom neměli. Já sice sympatizuji se Sofijnými argumenty a argumenty dalších. Já si myslím, že eh, váš argument, Sofy, kdybychom tedy eh, to měli dovést do důsledku, tak bychom potom nikdy nemohli s žádnou zemí uzavřít readmisní dohodu, poněvadž eh, vždycky se dá garantovat, že něčí národní soudy neposkytují dostatečnou úroveň ochrany. Ale to je přece rozhodnutí těchto soudů, nikoli nás. A z tohoto důvodu chceme dát nebo chceme nechat tuto pravomoc Národním soudu. Čili já myslím, že eh, bychom tady měli být opatrní a nehlasovat pro proti něčemu, poněvadž by to mohlo znamenat vylít dítě i s vaničkou. Kdybychom neměli tuto dohodu, pak by to mohlo znamenat, že vstup do Evropy je volný pro kohokoliv, jenomže tomu tak není. V Evropě máme právní stát a musíme ho chránit. Děkuji. A než dáme slovo zpátky panu Sokorovi, eh, vyslechneme si ještě komisi a radu. A komisi požádáme, aby zodpověděla otázky, které tady zazněly. Jménem komise je tady pan Diedrich Palman. Přejete si nám něco říci, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. A než se dostanu k podrobnostem, eh, tak eh, já bych chtěl nejdříve tedy poděkovat zpravodaji za jeho doporučení poněvadž myslím, že to doporučení je vyvážené a kvalitní, čili děkuji mu za odvedenou práci. Myslím, že komise obecně tuto práci žádá. Zazněla tady řada otázek na komisi. Některé byly, zabíhaly do technických detailů a já eh, vám na ně rád odpovím, jenomže eh, ono si to vyžádá Kurt podrobnější vysvětlení. Ale začal bych obecnějšími poznámkami. Chtěl bych eh, se připojit k tomu, co někteří z vás řekli, že totiž bychom měli jasně eh, rozlišovat mezi rozhodnutí o vrácení osoby a mezi readmisním procesem. Rozhodnutí o navrácení osoby to je proces, který probíhá v čenské zemi, eh, který se týká někoho, kdo už se nezdržuje eh, legálně na území příslušného členskému státu a je třeba přijmout ochranná opatření. Samozřejmě, že bychom mohli spochybňovat rozhodnutí národních orgánů, ale já si myslím, že to není naším úkolem zde v této budově. Eh, nechceme spochybňovat práci příslušných orgánů členských zemích, to by bylo eh, v rozporu s našimi principy. Naším principem je důvěra a předpokládáme, že kompetence jsou zajištěny. Proces readmisní je záležitost administrativní je to o fyzickém návratu příslušné osoby do země původu. A tady já zdůraznuji slovo země původu, poněvadž v principu sice je možné vracet lidi do zem, tedy i lidi, kteří nejsou občany, eh, Pakistánci jsou to prostě občané třetích zemí, tak v praxi eh, se to málo kdy použije, poněvadž ty podmínky jsou nastaveny velmi přísně. Readmisní proces je tedy, jak jsem řekl, administrativním procesem, který umožňuje nebo usnadňuje návrat osoby z členské země do, v tomto případě do Pakistánu. Dále tady zazněly otázky reciprocity. Ano, Eh, v praxi eh, to bude spíše ve prospěch EU a členských zemí EU, ale to neznamená, že bychom chtěli Pakistánu tuto dohodu vnutit. Proto jednáme, já nevím, 5, 6, 7 let, tak, aby eh, Pakistán měl také možnost z toho mít určité výhody. Když se podíváte na společné deklarace, které jsou připojeny k této smlouvě, tak tady hovoří se také o legálních možnostech migrace, vízové politice, a čili Pakistáncům se podařilo dosáhnout značný ústupků z naší strany. Čili není to eh, něco, co bychom Pakistánu vnutili. Pakistán je velká a silná země a není možné, aby Evropská unie mu něco vnucovala. Další bod, který tady zazněl, to je ten společný radmisný výbor. Společný radmisní výbor, tam se nepředpokládá z účastí Evropského parlamentu, to tak skutečně je. Tento výbor je prostě eh, technický orgán, který pracuje na prováděcí aspektech smlouvy. Jsou zde zastoupeni experti členských zemí tyto výbory, a jejich už mnoho, jsou to výbory, které se opravdu zabývají technickými podrobnostmi, jako třeba jaké typy dokumentů jsou přijatelné nad rámec toho, co je stanoveno ve smlouvě, jaké problémy máme s výslechy, čili to jsou skutečně velmi technické podrobnosti, velmi detailní záležitosti já si myslím, že parlament, který není eh, součástí toho implementačního procesu, že by pro něho bylo zajímavé eh, zasedat na tomto výboru. Samozřejmě, že my můžeme parlamentu eh, zasílat zápisy ze zasedání těchto výborů. Proč ne? To se může týkat Pakistánu, to se může týkat také dohod, které už platí. Ale aby poslanci zasedali na těchto výborech, tak to, myslím, není dobrý nápad. Dále. Tady zazněla otázka týkající se cestovních dokladů, čili eh, jak to bude s cestovními dokumenty po vypršení lhuty 30 dnů. No, když se podíváme do té smlouvy, tak eh, to je, myslím, článek 2 eh, readmise občanů. Tady se říká, že osobě bude neodkladně vystaven cestovní dokument, který osoba potřebuje pro návrat. Tento dokument bude platit nejméně 6 měsíců. Jestli se za 6 měsíců této osobě nepodaří návrat, pak se platnost prodlužuje o další 14 dnů. Já nevím, kde se tady berou ty otázky eh, typu lase pase, ale eh, s něčím takovým skutečně ne počítáme podle této smlouvy, opravdu budou vydávány ze strany pakistánských eh, orgánů cestovní doklady na 6 měsíců s možností prodloužení, pokud to nestačí. Tak, co tady máme dál? Afgánci. To není dohoda o tom, abychom vraceli Afgánce do Pakistánu. My, když jsme dostali tento mandát na začátku století, eh, také se hovořilo o plánu návratu Afgánců na evropské úrovni a sice na dobrovolném základě. Čili tato dohoda směřuje hlavně, zaměřuje se na návrat pakistánských občanů. Samozřejmě se může stát, že se může tato smlouva uplatnit i na Afgánce, kteří splňují podmínky podle příslušného článku. Samozřejmě, že je to za velmi přísných podmínek, to znamená, že eh, tento Afgánec by musel mít v pase pakistánské výzum nebo povolení k pobytu a to prosím platné. No kolik je takových případů, kdy má Afgánec platné výzum nebo platné povolení pobytu eh, v Pakistánu. Čili skutečně především to není dohoda o návratu Afgánců. Je to o návratu pakistánských občanů. V současné době jsou velmi silné toky nelegálních migrantů přes Turecko do Evropské unie a mnozí z nich jsou skutečně Pakistánci. A my si myslíme, že eh, tato dohoda by nám mohla pomoci v zastavení těchto toků, poněvadž to je skutečně velký problém v současnosti. Eh, pokud se týče občanů ze třetích zemí, eh, tady zazněla otázka, prostě může to být kdokoliv, kdo splňuje kritéria stanovená v dohodě. Bilaterální dohody. Především si říci, že v současné době všechny členské země vracejí pakistánské občany do Pakistánu. To je současný stav. Včetně těch, kteří, kterým byl odmítnut azyl. Pokud se týče bilaterální readmisních dohod mezi českými zeměmi a Pakistánem, ty neexistují s jednou výjimkou, to je Velká Británie, která už několik let má memorandum o porozumění, ale jinak eh, neexistují další bilaterální dohody. Já myslím, že jsem odpověděl na všechno, neli na vše a pokud by bylo více času nebo potřeba, tak samozřejmě odpovím i na další, ale myslím, že to by mohlo stačit pro tuto chvíli. Děkuji. Thank you. A nyní pan Burgos, eh, předsednictví. Dobrý den. Není to poprvé, co vystupujeme v, této, v tomto výboru, abychom hovořili o dohodě o readmisi s Pakistánem. My jsme si pozorně vyslechli to, co zde řekli poslanci a jejich otázky. Rád bych řekl na začátek, že pro radu je tato dohoda velmi významná. Dohody o readmisi jsou významnou součástí přistěhovalecké politiky členských států a logicky i Evropské unie. Pokud není podepsána komunitární dohoda, členské státy mohou jednat na bilaterální úrovni. Ale logicky budou muset překonávat větší překážky, než v případě, kdy se do toho zapojí Evropská unie jako celek a také převezme svou zodpovědnost v této oblasti migrace. Pokud jde o Pakistán, rada dala eh, poskytla mandát vý, vý, komisi, aby vyjednávala a my si myslíme, že vyjednávání bylo úspěšné. Nebylo to vůbec jednoduché, ale konečný výsledek je rozumný a my ho plně podporujeme. Z tohoto důvodu souhlasím také s odpovědí, kterou právě pronesl před, eh, zástupce komise. Já jsem se každopádně chtěl ještě zmínit o několika tématech, které jsou problematické pro poslance. Jedná se především o téma lidských práv. Je jasné, že všechny členské státy musíme dodržovat lidská práva. Zavázali jsme se k tomu, ale rád bych zdůraznil, že dohoda o readmisi je něco, co začíná platit poté, co bylo ověřeno dodržování všech práv dané osoby. To znamená poté, co se ověří, zda nemá právo na mezinárodní ochranu, poté, co si budeme jisti, že nebude porešeno další důležité zásady, poté bude platit zásada o readmisi. To bude až ta poslední fáze až poté, co si budeme jistí, že zde nebude eh, žádný problém, který by se týkal porušování lidských práv v každém konkrétním případě. Další otázky se týkaly toho, že by měli být eh, navráceni také příslušníci třetích zemí. Hlavním cílem této dohody je navrácení pakistánských občanů. To je naprostá většina případů. Ale pokud jde o příslušníky třetích zemí, včetně Afgánců, jsou to výjimečné případy. Samotná dohoda stanoví, kdy mohou být navráceni. Jde o to, aby tyto osoby měly dokument, který by vydal Pakistán, nebo by měly výzum nebo povolení k pobytu, nebo by do Evropské unie nelegálně přicestovali z Pakistánu. To musí být předpoklad pro tyto případy. Takže návrat ze eh, osob ze třetích zemí bude, se bude aplikovat tehdy, kdy tyto osoby budou mít některé vazby na Pakistán a také se budou dodržovat všechny zásady eh, týkající se ochrany lidských práv, takže se nebudou eh, navracet do Pakistánu ty osoby, pokud si nebudeme jisti, že se nebude dodržovat zásady lidských práv nebo Fulemanova zásada. Z tohoto důvodu bych rád požádal vás všechny, abyste se zamysleli nad významem této dohody a také bych rád vyjádřil podporu zprávy zpravodaje. Děkuji. You, Mr. Sogor, if you want to react to all the comments. Chcete reagovat na všechny uh, otázky a podněty, které byly položeny, pokud jde o ten právní režim. Máte slovo. Köszönni Weber és Buszuti kollégáimnak eh, a hozzászólását, és természetesen a Za prvé bych velmi rád poděkoval eh, zde přítomným paní Weber a Busutil a také za to, jakým způsobem reagovala komise a rada. Rád bych reagoval na to, co řekla paní De Welt. Je možné, že to nevyznělo zcela jasně, ale už jsou ratifikované obě ty úmluvy pakistánským parlamentem. Hovořili jsme zde o důvěru v rozhodnutí soudu. Já jsem v souvislosti s tím zmínil ten britský případ. Eh, Velká Británie nevydala studenty, když si nebyla jistá, že nebudou dodržována jejich lidská práva. Já pocházím ze země ve východní Evropě, kde nepanovala velká důvěra ve stát a v systém, ale každopádně se snažíme důvěřovat také e, soudnictví. Zdá se, že ve Spojeném království je soudnictví, které se můžeme dověřovat. Dále jste zde zmínili zpětnou účinnost. Zde o to nejde. Pokud jde o reciprocitu v oblasti lidských práv a v jiných záležitostech, zde bych rád řekl, že je možné, že v některých státech Evropské unie možná nejsou správně dodržovány zásady lidských práv. Jsou tam také porušována lidská práva ještě horším způsobem než v Pakistánu. Říkám to a vyjadřuji tímto svůj osobní názor. Není to stanovisko naší skupiny. Každopádně do budoucna není možné měnit určité texty. Museli bychom tím měnit eh, smlouvu. Takže moje doporučení zní, a říkám to pro všechny skupiny a také stínovému zpravodaji, protože se setkáme v plénu v červenci. Takže moje doporučení zní, sejdeme se znovu, abychom projednali tuto otázku. Děkuji. děkuji. Rozumíme. A v rámci dalšího postupu kontaktujete stínové zpravodaje, aby se zorganizovalo jejich setkání, tak aby se zorganizovaly další postupy. To je všechno. Takže to je vše, pokud se týká o tento bod na pořadu jednání a postupujeme dál k dalšímu bodu pořadu jednání, což je bod 16, což je důležité slyšení prezentace výroční zprávy Eurojustu. Takže máme tady, počítáme s přítomností předsedy prezidenta Eurojustu, pan Alec Williams. Vítejte mezi námi. Vítáme Aleka Williamse, Alec Williamse. prezidenta Eurojustu a jeho, z jeho, v jeho přítomnosti strávíme poslední půl hodinu našeho zasedání výboru Líbe. Dnes dopoledne poprvé jsem zavítal v březnu, kdy poctil výbor Libe svou přítomností a tím, že se s námi podělil o svůj první příspěvek. Víte, že orgány jako Eurojust jsou významnou součástí budoucího rozvoje prostoru svobody, bezpečnosti a práva a Eurojust byl založen v roce 2002. Od té doby se pouze zvýšila potřeba takového nástroje. Takže my nyní se zájmem vyslechneme podstatné body z výroční zprávy o které se s námi podělí pan Williams. A poté dáme slovo dalším k diskuzi, včetně zástupce Rady a komise. Pane Williamsi, máte slovo. Velmi vám děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše laskavá slova, za možnost předložit, představit vám výroční zprávu za rok 2009 mám za to, že mohu hovořit tak zhruba 10 minut. Ano, protože máme půl hodiny. Dobře, děkuji. Jsem si také vědom toho, že můžete mít určitý pocit deja vu, vzhledem k tomu, že jsem měl tu čest s vámi již jednou mluvit. Ale to lze napravit dvěma důležitými událostmi či vývoje, k němž došlo v rámci Eurojustu v roce 2010. A to je vznik jednotky pro soudní spolupráci. Základní změna je změna právního rámce Eurojustu, kdy samozřejmě hovořím o vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, zveřejnění stokholmského programu a z domácího hlediska pro nás bylo velmi důležité publikování samotného rozhodnutí o Eurojustu. Druhý aspekt, na který se zaměřuji, chci zaměřit v průběhu této stručné prezentace, to jsou změny v samotné výroční zprávě. Byly tady doporučení a já mám za to, že máte alespoň anglicky tuto zprávu ve všech oficiálních jazycích. Měli bychom se zaměřit na případové studie, na případovou práci a na překážky, soudní spolupráce v Evropské unii. pokud dovolíte, tak bych začal některými stručnými poznámkami vztahu mezi Eurojustem a výborem Líbe, protože toto je první zpráva o vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. První poznámka Se uvisí s tím, že Evropský parlament má určitou zodpovědnost za hodnocení Eurojustu. Článek 85 smlouvy o fungování Evropské unie jasně říká, že když se objeví nařízení Eurojustu, což by mohlo být odhadem v roce 2012, tak Evropský parlament bude zapojen do hodnocení Eurojustu. Druhá poznámka je, že již nyní probíhají kroky, které mají zapojit výbor Líbe do hodnocení aktivit Eurojustu. Máme za to, že se uskuteční krátká návštěva a že 29. tohoto měsíce účastníci z Líbe budou v Eurojustu a budou se moci účastnit zasedání neformální pracovní skupiny, která se bude zabývat implementací nových ustanovení rozhodnutí růstu ze strany členských států. A my doufáme, že ta témata, která se v tom budou řešit, se eh, budou těšit velkému zájmu členů výboru Libe. Dále, výbor již dal najevo, že vzhledem k jeho zodpovědnostmi, pokud jde o udělení absolutoria ve vztahu k rozpočtu, že se v rámci tohoto absolutoria, eh, že bude figurovat také hodnocení činnosti Eurojustu, takže jsme si velmi dů, vědomi významu, který má tento vztah. A e, v podstatě hlavní činnost, hlavní rezon, détr naší existence má dva hlavní, dvě hlavní položky, které vyplývají z té zprávy. První e, z nich. První ten první základní bod je, že členské státy předávají stále vyšší počet případů Eurojustu. Za těch 8-9 let existence Eurojustu od roku 2002, kdy byl Eurojust vytvořen, došlo k sedminásobnému zvýšení počtu případů, které jsou Eurojustu zasílány. A skutečně k tomuto růstu dochází rok od roku. Když srovnáme čísla z roku 2008 a 2009, tak došlo k 15% nárůstu případů, které registrujeme v našich systémech. Momentálně je to asi 14 případů ročně, které na úrovni Eurojustu zpracováváme a jak by se dalo očekávat, nej, lidnatější země nás používají nejvíce. Spojené, to znamená Německo, Spojené království, Francie, Polsko. A tento trend pokračuje. Včerejší údaje ukazují, že již za uplynulých pět měsíců letošního roku jsme registrovali 600 až 700 případů. Další důležité oznámení týkající se případů se týká koordinačních zasedání. Tato zasedání se konala v uplynulém roce 131 koordinačních jednání se uskutečnilo v loňském roce a co se děje na těch koordinačních zasedáních. Státní zástupce, vyšetřovatel nebo soudce z členského státu, ti, kdo se podílejí na tom případu, přijedou do Eurojustu, posadí se kolem stolu, pohovoří o strategii v daném případu, o taktice daného případu, vyřeší problémy, které se mohly objevit z důvodu třeba kolize e, soudních příslušnosti nebo načasování případů v jednotlivých zemích. A pak díky tomu s tím příkladem, případem pokročí. Takže to je nejlepší ukázka užitečnosti naší práce. Jak jsem řekl, 131 takovýchto případů koordinačních jednání se uskutečnila v loňském roce a dvě třetiny těchto koordinačních zasedání zahrnovaly více než tři členské státy. A kromě toho, další pro mě povzbudivá skutečnost je, že z těchto 131 koordinačních zasedání jsme zaregistrovali účast Europolu, jsou naši sousedé v Hágu asi u třetiny těchto případů, asi 47 případů z těch 131. A ten trend v letošním roce je obdobný. To znamená, již za těchto pět měsíců do zítřka jsme měli 61 koordinačních jednání, která se uskutečnila v Hágu. A ještě jedna poslední věc ke koordinačním zasedáním a vůbec k práci na případech. Chci zdůraznit roli, kterou Eurojust má v rámci společných vyšetřovacích týmů. To má dva aspekty. Eurojust bude hlavním centrem sítě společných vyšetřovacích týmů na evropské úrovni. Eurojust má rovněž důležitou roli v využívání financování z Evropské komise. Minulý rok jsme poprvé dostali finance na eh, spravování dvou společných vyšetřovacích týmů. Tyto finance jsme dostali koncem loňského roku. Pět vyšetřovacích týmů obdrželo finance pod záštitou Eurojustu a výsledkem našeho zpravování těchto fondů bylo, že komise souhlasila, že bychom měli obdržet 2,1 milionu eur od komise na další administrativu, na další řízení společných vyšetřovacích týmů. V tomto aspektu jsme spolupracovali s Europolem tím, že jsme vytvořili manuál, určitou příručku pro společné vyšetřovací týmy pro eh, profesionály, kteří se zabývají vyšetřováním a také pro, z prokuratury, a který může sloužit a bude přeložen do všech jazyků Evropské unie. Nevím, jestli už nepřekračuji svůj přidělený čas, ale jestli dovolíte. Kdybych se mohl ještě dotknout jednoho aspektu, který stojí za zmínku. Bylo to totiž něco, co následovalo loňské, loňskou zprávu. A to zjištění potíží při soudní spolupráci. Když se na zprávu podíváte, zjistíte, že jsou tam dvě eh, hlavní kapitoly. První množina těch problémů jsou problémy praktické povahy. Vždycky bude také problém zdrojů. To se týká potírání zločinu obecně, a přeshraničního zločinu konkrétně. Důležité je ale identifikovat to, čemu říkáme deprioritizace přeshraničních kriminality v Evropské unii. Podívejte se třeba například organizovaného zločinného spolčení v jednom členském státě, kdy toto zločinné spolčení má oběti v jiném členském státě. Je jasné, že bude těžké úspěšně došetřit, prošetřit tento případ. Tyto problémy jsou technické povahy, protože jsou tady například problémy se soudní příslušností, to spolčení ve státě A vykonává aktivitu, která třeba nespadá eh, do eh, pod trestní právo státu, na jehož území se na, nachází. Ale také jde o to, že pokud oběti v členském státě, eh, aktivity z členského státu A jsou v členském státě B, pak je jasný, jasné, že ta rozhodnutí z jednoho státu budou ovlivněna touto skutečností. A to, že eh, zločinci jsou často v jednom státě a jejich oběti ve státě druhém, začíná stále často vytvářet a vést k potížím nastavení priority. My na to upozorňujeme v naší výroční zprávě. Zvlášť a e, druhá e, oblast, v které jsou potíže, jsou problémy kulturně právního charakteru. To má množství rozmanitých aspektů. Jistě platí, že různé členské státy mají rozmanité právní systémy, různou roli pro soudce, státního zástupce a vyšetřovatele. Jeden, jeden příklad za všechny. V jednom členském státě spo, za něco zodpovídá soudce, jinde policie, která může eh, po, eh, povolovat nějak, například nějaké eh, dodání hm, při předávání žaloby. Takže to, tato otázka těch jednotlivých eh, pravomocí, to je něco, co představuje potíž. Také je tu problém přípustnosti důkazního materiálu. Dovolte mi také velmi stručně ještě zmínit, že v výroční zprávě jsou i části, které se týkají našich partnerů na úrovni Evropské unie. Zmíním Evropskou justiční síť, soudní síť našich partnerů. A já doufám, že v důsledku našeho zasedání 29. června, na který je pozván výbor Libe a dalších iniciativ, že tento vztah a sdílení břemene mezi Eurojustem a Evropskou soudní sítí dozná zlepšení. Dalším důležitým partnerem je Europol. V loňském roce došlo k podstatnému pokroku, podepsali jsme novou eh, dohodu o spolupráci s Europolem, takže bude zlepšena výměna informací mezi našimi organizacemi. Dříve byla výměna informací definována tím slovem where appropriate, čili eh, v případě potřeby, ale teď nyní bude daleko aktivnější. Jak jsem již dříve dal najevo, Europol se účastní našich koordinačních zasedání a začali dokonce eh, napodobovat naše koordinační zasedání, což myslím, že pro nás si můžeme brát jako pochvalu. A jsme nyní stranami 12 z 19 analytických těch AV, eh, AV eh, F těch eh, analytických pracovních svazků. A když se podíváme na tu výroční zprávu, je tu jedna záležitost, která vychází z případu, který jsme řešili před několika týdny jednalo se o financování islámské teroristické organizace. Byl to zajímavý případ, začal v Itálii, kde se zjistilo financování teroristické aktivity prostřednictvím obchodu s, lidskými, s lidmi, zejména z indického subkontinentu. A také to bylo financováno z výnosu z prodeje drog. Konala se koordinační zasedání v Eurojustu, účastnil se na tom Europol, vedlo to k úspěšnému zatýkacímu rozkazu a pět hlavních zasnovatelů této islamské organizace bylo zadrženo. Děkuji vám. Williams, Děkuji vám za tuto prezentaci, pane Williamsi a jsme rádi, že jste to poněkud eh, stlačil časově, takže teď máme dostatek prostoru, abychom dali slovo poslancům. A myslím, že tady máme teď eh, v písemně i polskou verzi této zprávy výroční za rok 2009. Nyní tedy dáme slovo našim poslancům a jako první pan Lambrinidis. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den, pane Williamsi. Mě eh, by eh, zajímalo to, na čem jste se, o čem jste se zmínil nakonec, to je financování terorismu a SWIFT. Jak asi víte, máme poněkud problémy při vyjednávání smlouvy SWIFT o tom, hm, spor o tom, hm, že Evropa by měla eh, posuzovat eh, žádosti americké vlády o informace na základě faktu, eh, že se to týká osob, které Amerika povozu, podezřívá z, z terorismu. Čili otázka je, pokud se týče té autorizace, pokud tady skutečně eh, budeme mít eh, tuto pravomoc, eh, čili jak by to vlastně mělo vypadat. Děkuji. Paní Renate Weber. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane Williamsi, za prezentaci a přeji vám mnoho štěstí do další práce. Ráda by se dozvěděla trošku více o problémech, jimž, eh, jimž eh, čelí Eurojust, spíše než eh, o tom, co se daří dobře. Já vím, že samozřejmě nebylo snadné prosadit některé změny, které nakonec byly přijaty, ale také bychom vám rádi rozšířili budoucí pravomoce. Čili Ráda bych se více dozvěděla o problémech, jim čelíte, poněvadž o tom, tím se můžeme zabývat. Například, když jste hovořil o společných eh, vyšetřovacích týmech a ochotě či neochotě ze strany členských zemí, hovořil jste také o určitých potížích, o problémy eh, rozmanitosti právní kultury, ale potom jste to vlastně zmínili jenom velice stručně a pokračoval jste dalšími tématy, čili kdybyste se o tom mohli ještě zmínit. E, v podstatě, jak řešíte tento druh problémů, jimž musíte čelit? Děkuji, e, pane Kolíno. Děkuji. Pane Vilemsi, my jsme velice pečlivě naslouchali, naslouchali vašim slovům. My jsme si tedy pozorně vyslechli vše, co se týče činnosti Eurojustu. Nyní mě slyšíte? Je tu problém zřejmě s kanálem pro tlumočení. Dobrá, takže my jsme si velmi pozorně vyslechli všechny údaje, o kterých jste nám hovořil. Je to 700 případů za pět a půl měsíců, 135 eh, setkání týkajících se spolupráce, spolupráce s Europolem, společné vyšetřovací týmy a také finanční zdroje. To znamená, že zde máme příklad velké životaschopnosti. Moje otázka je velmi jednoduchá. My jsme v současné době nastolili téma, které se týká evropského ochranného příkazu. Týká se to spolupráce mezi členskými státy. A já se tedy ptám na následující věc. Eurojust bude také zapojen do činností zabývajících se spoluprací v oblasti předcházení aby se tyto tématy, témata, o kterých se hovoří v tomto výboru LIBE, byla slaďována s tím, co provádí Eurojust, protože všechny normy, všechna pravidla musí být konzistentní a všechny útvary, které budou do této spolupráce zapojeny, mohly mít podporu prostřednictvím našich činností a technické práce, takže bych chtěl vědět, jestli k tomu dochází nebo ne. Děkuji. Mr. Bronx. Thank you, Mr. President. Uh, will the... Děkuji, pane předsedo. Eh, bude používat evropský zatýkací příkaz eh, pro vydání osob ze země, kde se osoba ničeho nedopustila, do země, kde se něčeho dopustila. Toto je velice důležité poněvadž eh, tady v této definici nebo v tom, jak by se mělo postupovat, se mnohé země eh, nezhodují. Dobře, děkuji. Je ještě pan Diazemer? Děkuji, pane předsedo. Ano, já mám hodně otázek, ale protože čas kvapí, tak eh, položím pouze jednu z nich. Takže, pane si velice vám děkuji za vaši zprávu. Pokud jde o koordinační schůze, a konkrétně, pokud jde o tyto rozpory v eh, právních řádech, rád bych měl k dispozici příklad toho, jaké jsou zúčastněné osoby, které se účastní těchto střetů právních zájmů. Jsou to členské státy, je to příslušný soudce, v mém případě, v případě Španělska, by to byl vrchní soud nebo byl by to soud eh, prvního stupně. Kdo jsou tedy tyto zainteresované osoby? Děkuji. Děkuji. Možná, že předtím... Williams, there's still... Eh, teď dáme slovo opět pánu Williamsovi. Eh, nebo než dáme slovo, přeje si ještě komise nebo předsednictví vstoupit do debaty? Zdá se, že ne, představitelé komise tady nejsou, ani představitelé předsednictví, takže pane Williamsi, máte opět slovo. Děkuji. Já, když dovolíte, tak to nevezmu úplně po pořádku. Nejdříve k panu Lambrinidisovi. To se týče SWIFTu. Eurojust dostává informace ve značném objemu od eh, členských zemí. Naše eh, role podle Savonské smlouvy je podporovat a posilovat spolupráci mezi národními vyšetřovacími eh, orgány a orgány stíhání. To znamená, Eurojust dostává právě o těchto orgánů informace a Informace ovšem mohou také do Eviusu proudit od jiných partnerů na úrovni EU a tady hovořím zejména o našem stavu s Europolem. Toto mm, je vlastně takové, takový kontext, eh, ze kterého se chci dostat odpověď na vaši otázku. Informace, které dostává Eurojust, zůstává do určité míry vlastnictvím orgánů poskytujících. A my můžeme pouze eh, se souhlasem poskytovatelů těchto informací používat nebo uvolňovat tyto informace pro další účely. V praxi to znamená, že eh, členská země například na základě analýzy dokumentu Europolu nám dá eh, určitou informaci, poněvadž my pak budeme schopni identifikovat vhodného partnera pro vyšetřování. Čili toto je taková nějaká velmi stručná schematická odpověď na vaši otázku. K paní Webrové, co se týče <clears throat> rozmanitých problémů, před kterými stojí Eurojust, já myslím, že tím nejvýznamnějším a nejrozšířenějším problémům patří zajišťování informací od členských zemí. A já se domnívám, že podle nového rozhodnutí Eurojustu tady došlo k významnému pokroku podle článku 13 rozhodnutí. Členské země, které řeší významné přeshraniční případy, budou nyní povinny informovat nás o tom, že takový případ existuje. A my tedy doufáme, že jako Eurojust to budeme moci eh, přispět budeme moci přispět, budeme muset tedy nějak zlepšit ten proces. Takže výměna informací s Eurojustem, to je pro nás důležité. Pokud se týče těch eh, společných vyšetřovacích týmů, eh, do určité míry tady máme dobrou zprávu. Nechci se pouštět do nespoutaného optimismu z pohledu Eurojustu, ale eh, počty společných vyšetřovacích týmů se zvyšují. Mohu říci, že zhruba ještě tak rok, rok a půl zpět panovala jakási podezříva vod. Eh, praktických vyšetřovatelů vůči těmto společným týmům. Byly zde námitky byrokratičnosti a podobně. Nicméně eh, situace se mění, lidé si zvykají na to myšlenku společných vyšetřovacích týmů a de facto začínají vnímat možné výhody. Výhody zejména v tom, že vyšetřování i stíhání se může touto formou urychlit oproti tradiční formě právní pomoci. A také třeba říci, že se poněkud usnadnili, e, usnadnilo řešení finančních otázek a já doufám, že to jsou některé z těch e, problémů, které, o kterých se tady hovořila. Proč se říká, týká pana Ekolinio? Domnívám se, že role Eurojustu e, je tak formována s konkrétním ustanovením v příslušném rozhodnutí, že eh, tam, kde je to vhodné, může být Eurojust konzultován v otázkách připravované legislativy v Evropském parlamentu na návrh Evropské komise. Čili tam, kde je to vhodné, my rádi přispějeme eh, k této legislativě a zúčastníme se vašich zasedání. Například pokud se týče Evropského ochranného příkazu, to by ovšem mm, asi nebylo e, přímo naší kompetencí, e, nicméně e, můžeme k tomu mm, dát také určitě stanovisko. Nyní k otázce pana Bromse. Pokud se týče dvojí kriminality a evropského zatýkacího příkazu. Existuje 32 kategorií trestných činů Eh, na které mohou být vydány evropské zatykače a jedna z nich je klasifikace vystavujícím orgánem eh, a v tomto případě ta eh, duální trestná činnost se nežádá pro vystavení evropského zatýkacího příkazu. No a k poslední otázce, pokud se týče střetu jurisdikcí, ze zkušenosti Eurojustu mohu říci, že osoby, které řeší problém jurisdikce na koordinačních eh, zasedáních, eh, jsou zároveň osobami, které jsou oprávněné rozhodovat o tom, zda případ eh, má či nemá být řešen na úrovni členské země. Takže když vyjdeme z tohoto příkladu, to může být eh, vyšetřující eh, soudce nebo vyšetřující úředník, eh, tak toto budou lidé, kteří budou těmi styčními, styčnými osobami, které mají potom vyřešit ten střet různých jurisdikcí. Čili aktéři, jak od nich hovoříte, eh, by se, teda ti, kteří se účastní koordinačního zasedání eh, v Eurojustu, tak eh, to ti budou dáni, respektive jejich volba bude dána pravomocemi, které mají na úrovni členské země. Čili asi tak bych v této chvíli odpověděl. Děkuji vám, pane Williamsi. Ehm, není tady další komentářů, takže my si velice vážíme vaší spolupráce a tady toho sumáře, který jste nám poskytl. My se těšíme na další spolupráci s Eurojustem a také s vámi, na pravidelnou spolupráci v tomto výboru. Takže jsme to zvládli včas, ale mám tady ještě jedno oznámení. Oznámení nových zpravodajů. Na základě zasedání koordinátorů byly ustanoveni následující eh, zpravodajé pan Luhan eh, systémům eh, tedy systém výstrahy v případě ohrožení, ohrožení infrastruktury. Dále byla stanovena zpravodajka o liberalizaci vízového režimu pro Bosnu a Albánii a pan Albrecht, který je zpravodajem pro dohodu o ochraně dat mezi EU a US. To je pro tuto chvíli všechno a e, výbor LIPE se sejde v 15 hodin dnes odpoledne. Děkuji.